Diamo inizio. Začneme. Diamo inizio alla nostra commissione. Začneme se zasedáním výboru a bod 7, což je stanovisko k návrhu rozpočtu roku 2011 eh, v podobě pozměněné radou. Máme se vyjádřit hlasováním, ale hned dám slovo kolegyni McGuinness, která nám řekne pár aktuálních informací o návrhu stanoviska a poté rychle přejdeme k hlasování. Takže prosím, Majret, máš slovo. Thank you, chair. Really at this... Děkuji, eh, pane předsedo. Já budu stručná kolegové také vědí, o co jde. Jenom chci říct, že dneska odpoledne bude rozpočtový Eh, výbor hlasovat o naší části celkového rozpočtu a eh, asi pak bude potřeba hovořit o výsledku tohoto hlasování. Jak víte, jsou tady tři pozměňovací návrhy, eh, které doporučuji zamítnout. Ten obsah je tam jasný a doufám, že kolegové se mým doporučením při hlasování budou řídit. Děkuji. Děkuji a takže Všichni máte hlasovací seznam a tudíž hned přistoupíme k hlasování. A budeme hlasovat tím ruky. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. A nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Děkuji, děkuji, Majret. A nyní jak jsem již oznámil, tak hned teď přejdeme k bodu 10 programu, abychom umožnili kolegovi Tarabelovi, aby mohl odjet dříve, protože má určité problémy. Takže my jsme odsouhlasili včera tuto změnu programu. Strategický rámec Evropské unie pro pomoc rozvojovým zemím, aby eh, ve smyslu tedy eh, výzev spojených s dodávkami potravin. A eh, takže Chcete slovo k tomuto nebo k tomu, co jsme, o čem mluvili předtím, k tomuto? Dobře. Takže to je ten strategický rámec pro pomoc rozvojovým zemím eh, eh, v oblasti zajištění eh, dodávek potravin. Spravodaj Mark Tarabela. Náš výbor byl pověřen, aby vypracoval stanovisko ke sdělení komise a proto dám hned slovo Markovi, který nám řekne, o co kráčí v tomto stanovisku. Marku, máš slovo. Nejprve, pane předsedo, děkuji, že jste změnil program. Milí kolegové, tato zpráva nejprve je pravda technicky v podstatě musí být z definice věci omezená, není tedy vyčerpávající, tak jak bych si byl, býval přál. A já hm, hned tedy musím eh, Eh, musím tedy eh, oznámit, že nelze měnit toto stanovisko ve věcech, které nespadají do kompetence výboru zemědělství, i když eh, by to byly věci, které bych tam rád dal. dal, dal. Takže velice stručně v deseti bodech. Nejprve Musím i poděkovat eh, zde eh, paní Seifrisberg z sekretariátu eh, mm, mm, z Evropské komise. Musím poděkovat i za to sdělení, které se týká dodávek potravin rozvojovým zemím, což je sdělení Evropské komise, které se týká i lidských práv. Takže základní princip je třeba, aby členské státy podnikly nové investice, aby zajistili dostatečné zásoby chudoby na světě a pomáhali těm nejvíce dotčeným zemím. Je třeba využít tohoto mm, stanoviska a e, hovořit o právu, e, právu lidí na potraviny a já tomu radši e, tedy neříkám bezpečnost potravin, protože to je něco, co spíše zavání, mm, zavání bezpečnosti potravin, že nejsou škodlivé, kdežto já bych nazval slovo soběstačnost nebo suverenita. To znamená, každý kontinent, každý region má mít možnost být soběstačný ve výrobě potravin, aby tam lidé netrpěli podvýživou. Takže to je princip, který obhajuje Evropská unie a opatření, která se přijmou v Evropě do budoucna, musí tedy jít ruku v ruce s tím základním právem na potraviny, na výživu. Za třetí, 70 osob, které trpí hladem na světě, jsou z venkova, z venkovských oblastí, takže je třeba napravit tuto situaci a e, podporovat tam to e, základní zemědělství nutné pro přežití a také musíme rozvíjet strategie, abychom pomáhali malým hospodářstvím a zdůrazňovali za eh, roli žen a hm, družstev malých eh, producentů, abychom i eh, podporovali zpracování těch komodit na místě a poskytování mikroúvěrů dále Evropská eh, unie musí podporovat regionální obchodní smlouvy, které podporují lokální výrobu a které umožní ekonomický rozvoj, který eh, bude zhodnocovat tedy eh, toto zemědělství. Dále je třeba zastavit spekulaci, která má takový vliv na ceny, je třeba regulovat Eh, trh, je třeba zajistit transparentní eh, dodavatelsko-odběratelské eh, vztahy. Šestý bod je třeba vyrábět udržitelným způsobem, který bude i šetrný k spotřebě energii, to je jasné. Sedm je třeba i dát pozor na nepotravinářské využití zemědělských komodit, jako třeba pro paliva, co může být důležité pro budoucí generace, ale nesmíme tím ohrozit dodávky potravin a za osmé je třeba, aby půda byla přístupná všem. Je třeba hájit eh, vlastnická práva k půdě, aby nedošlo k novému kolonialismu, aby si někdo neuzurpoval tuto půdu na světě. Bod devět je třeba i mít takové projekty, vzdělávací, osvětové projekty, aby mladí mohli se naučit, jak lépe produkovat udržitelným způsobem za nižší náklady. Je třeba tak omezit i exodus z venkova a bojovat proti chudobě. A nakonec je třeba posílit i výzkum a e, předávání know-how v oblasti udržitelného zemědělství a to financovat. E, máme 9 miliard e, lidí, které je třeba živit živit v roce 2050 a je třeba mít i koherentní politiku porodnosti. Stejně je třeba vzít do úvahy i epidemie AIDS, které eh, jsou velkou metlou všude v těchto zemích a mm, je třeba tedy zastavit eh, ten neúspěch eh, rozvojových politik, které tam eh, provádíme, které jsou třeba spojeny a nahlodávány věcí, jako je korupce. A pokud předložíte pozměňovací návrhy, tak rád si je vyslechnu. Vyslechnu si především stínové zpravodaje, ale je jasné, jak jsem řekl, nemůžete předkládat pozměňovací návrhy o korupci, o změnách klimatu a podobně. To by rozmělnilo ten signál, který chceme vyslat. A každopádně se domnívám, že určitě většina z vás využije tohoto stanoviska, abychom jasně deklarovali, že to je to základní zemědělství pro přežití, e, to je to, co je třeba e, si dát do centra našich strategií pomoci e, rozvojovým zemím a dodávek potravin, což je téma, které nám všem leží na srdci. Děkuji a rád si vás vyslechnu. Výborně, děkuji Marku a hned dám slovo kolegyně McGuinness a potom Elizabeth Jegle. Takže prosím, kolegyně McGuinness. Děkuji zpravodaji za toto stanovisko. Já bych podpořila všechny ty komentáře a ještě jeden doplnila, co se týče uh, zahraničního rozvoje a rozpočtu Evropské unie, které v 80. letech e, minulého století 17 tohoto rozpočtu šlo na e, vývoj nebo na rozvoj zemědělství v rozvíjejících se zemích. A posléze to kleslo na 8 v roce 2008 a my musíme jako tento výbor zdůraznit, že musí e, má znovu zapojit podporu zemědělství v rozvojovém světě. Musíme na to klást důraz, protože to je součást pro toho problému a je to také důvod, proč eh, přenosy vědomostí a znalostí se neuskutečnily do, toho, eh, do těch rozvojových zemí. Takže je jestli to ve stanovisku máte, tak je to dobré, ale jestli to tam není, tak jako ve zemědělský výbor to tam musíme dostat. Včera někteří z nás Eh, hovořili o eh, koncepci práva na potraviny a jak Evropská unie může pomoci prosadit toto eh, právo. My musíme podporovat malé farmy a poskytnout i nástroje k rozvodu, ale musím říci, že žádná země nemůže rozvíjet svou ekonomiku bez rozvoje základního zemědělství. My musíme zajistit, aby prostředky na rozvojovou pomoc byly zacíleny právě do této oblasti. Děkuji. Děkuji. Elizabeth Jegle a potom Martin Šli. Danke. Děkuji. Já jsem poděkala, poděkovala zpravodaj Tarabelovi. Eh, stoprocentně podporuji to, i co řekla Merit my jsme hodně eh, kritizováni ze strany řady organizací, že není dost peněz na zemědělství, ale když se podíváme přesněji, tak hodně peněz eh, z rozvojové eh, pomoci jde na jiné projekty. Je potřeba se více zajímat o zemědělství a o zajištění potravin. A ti, kteří mají na starosti rozvojovou pomoc, musí toto dostat za úkol, aby se tím zabývali. To je velice správný bod a myslím, že v té zprávě to také takto je Uh, uvedeno, takže to uh, nechci uh, mít jako pozměňovací návrh. Za druhé, jako Evropská unie, také zahraničně politicky, a už jsme hovořili i o a, lidských právech, my musíme hovořit i s vládami a jednat s nimi, aby se Eh, stavěli otevřeně k tomu, eh, co chceme, protože hlad je vždycky tam, kde jsou války, kde jsou nepokoje a i o tom se je, potřeba, je potřeba v té zprávě hovořit. My chceme těm lidem pomoci, ale ty vlády eh, příslušné s námi musí spolupracovat. A Jestli to tam takto je, tak žádný návrh nebudu podávat, ale záleží mi na tom, aby to tam bylo jasně řečeno. Děkuji. Grazie, Elizabeth. Děkuji, Elizabeth. Martine, máš slovo ta zpráva je velice důležitá i pro eh, provádění cílů milénia a eh, to, co OSN, tedy výsledek posledního eh, setkání šéfů vlád v New Yorku, myslím, v tomto směru se vyjadřoval příliš opatrně. Evropská unie tady musí eh, vyslat jasné signály, protože se skutečně jedná o eh, globální problém eh, toho hladu. A já podporuji kolegu Tarabelu v tom směru, kdy je pro podporu malorolníků v třetím světě a to je těžiště jeho zprávy. Myslím, že máme proto dobré důvody, proč se o to musíme zajímat. Je to zpráva která se vypracovává jednou za dva roky a je potřeba se v ní dotknout eh, problému budoucnosti, je potřeba eh, podpořit eh, malo rolníky, ale i jejich právo na půdu. A potom vlastně je tady i otázka land grabbing, které se také nemůžeme vyhnout. A také se musíme ptát, kdo má zisk eh, z proudu bioenergií. Eh, a potom téma agrosprit, split, o kterém hovořil kolega Tarabela eh, To je jeden z ústředních bodů a my bychom eh, neměli, neměli se zasazovat o dovozy eh, této, eh, této suroviny, protože by to nebylo v zájmu ani těch zemí, Eh, z třetího světa. A ještě jedna eh, věc, eh, která by v té zprávě měla zaznít. Je řada bodů, na které lze navázat a my jsme o tom vždycky také mluvili při našich debatách, že také jsme za to znění zodpovědní. Děkuji, Martine. Albert nyní. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co zde padlo. Mark, eh, eh, u Marka Tarabely je ta zpráva v dobrých rukou a jistě eh, tu práci odvede dobře. V uplynulých dnech a týdnech, teprve minulou neděli, jsem vedl rozhovory se zástupci afrických farem a jejich organizací a vždycky mě eh, je, řekli, ně, říkali něco, co mě šokovalo. Eh, slyšel jsem, že v Kongu eh, Číňané skoupili 2,8 milionů hektarů orné půdy a i v dalších afrických státech vlastně skupují Číňané zemědělskou půdu. Myslím, že o tomto tématu bychom měli začít intenzivně debatovat. Eh, zástupci afrických eh, organizací mě eh, velice prosili o o to, abychom my jako Evropská unie se tímto tématem zabývali, protože mají strach, že jim Číňané skoupí půdu pod nohama a potom by ta situace byla pro ty mala, malorolníky i pro celé africké zemědělství velmi špatná, kdyby se tento proces nezastavil a také je kritizována eh, evropská rozvojová pomoc v Africe ze strany těchto organizací, protože je podle nich málo zacílená. My musíme tu rozvojovou pomoc správněji eh, zaměřovat a zacilovat, abychom tam měli skutečně vliv, který půjde v, eh, ve prospěch Afričanů a musíme zabránit tomu, aby si tam Číňané získali tak obrovsky silné pozice, protože v budoucnu z toho mohou být velké problémy. Bene, grazie, Albert. Výborně, děkuji Albertele, Arbete a Jar, kolega Jar. Äh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice eh, vděčen panu Tarabelovi, že vypracoval tuto zprávu. Máme také tím pádem příležitost hovořit o různých Eh, aspektech eh, evropské zemědělské politiky a spolu formulovat ji. Já mám tři body a myslím, eh, kolego, že s nimi asi budeš souhlasit. Za prvé je potřeba do té zprávy uvést, že hladu nezabráníme jenom dodávkami pomoci. Je důležité, aby Eh, v těch rozvojových zemích eh, byly stabilní demokratické podmínky, aby tam nebyla korupce. To je minimální požadavek, protože jinak tam eh, nemůže vzniknout regionálně prospěšná, prospěšné zemědělství. Bez demokracie to fungovat nebude. A Nemělo by to, být, nemělo by to zaznít jako samochvála, ale reformy Eh, ke kterým u nás nedávno eh, došlo, že eh, jsme přestali subvencovat export. Myslím, že se nám podařilo vlastně podpořit zemědělství v rozvojových zemích v Africe. Takže bychom se měli klidně pokusit, víte, já mám problém, ještě k tomu bodu dvě mluvím, že naše rozvojová eh, politika nás staví do špatného světla jako někoho, kdo zkresluje eh, světový trh, kdo negativně ovlivňuje zemědělství v rozvojových zemích, ale to tak není a musíme jasně říci, že to tak není a že je eh, evropská zemědělská politika mnohem lepší než její renomé. A za třetí, myslím, že bychom měli mít odvahu také stále více ty peníze, které jdou na rozvojovou pomoc, eh, kontrolovat to, jak se využívají. Myslím, že lze docela klidně říci, že v rámci Evropské unie ty kontroly jsou velice eh, důkladné, ale i peníze, které jdou na rozvojovou pomoc, je potřeba kontrolovat. Je potřeba kontrolovat jejich účinnost, protože potom bude možné lépe korigovat chyby, eh, chybné využití těchto prostředků. Děkuji. Eh, kolega Ashworth. Ashworth, prosím, máš slovo. Pane předsedo, děkuji. Děkuji Markovi za zprávu, souhlasím s většinou jeho poznámek. Ano, skutečně eh, tady eh, je důležité se na to podívat z pohledu, zdali poroste eh, světová populace a jak je to tedy s vývojem chudoby, protože, protože oni potřebují mm, především bílkoviny, proteiny, což je zdroj energií a mm, mm, je třeba se na to podívat i z pohledu změn klimatu a z pohledu té kolize mezi tím průmyslem, vyrábějícím biopaliva, třeba z kukuřice, z eh, řepy, typy eh, z, z, z cukru a eh, je takže mm, je třeba tedy pomoci ale těm nejchudčím, kteří nejvíce trpí mm, i eh, těmi disproporčními dopady těchto vývojů. A také i OSN již hovoří o mm, takové bouři, o varování vyslalo, že do roku 2030 budeme muset tedy zvýšit dodávky o 50%, jinak eh, zde nastane eh, krize s velkými důsledky. Já si myslím, že to všechno nás klade velký morální závazek, nás tedy rozvoj, rozvinutých zemí, především Evropskou unii míním, protože my jako Evropská unie jsme jedním z největším dovozcem potravin. My dovážíme ekvivalent 35 milionů hektarů a což je velikost celého Německa. To všechno dovážíme každý rok a důsledek toho je, že to má vliv na světový trh, když jsme takovým velkým dovozcem, což znamená, že se eh, zvyšují ceny, eh, globální ceny komodit a e, vlastně my, e, se, my e, jsme největším dovozcem potravin, takže my vlastně přispíváme ke zvyšování cen na světových trzích a tudíž Eh, vlastně tím my přispíváme k tomu, že ti nejchudší mají méně možností vůbec na, eh, eh, se dostat k jídlu a proto je to pro nás velký morální závazek pro všechny, tedy rozvinuté země a Evropskou unii zvláště. To znamená mít silnou zemědělskou politiku, která umožní nám všem, že budeme schopni expandovat, abychom byli soběstační zde, zde abychom uspokovali poptávku, ale zároveň musíme mít takový mechanismus, který zajistí, že to nebude mít negativní dopad, škodlivý dopad na zemědělství ve třetím světě. Děkuji, pane Ešvrte a e, kolega Silvestris. Děkuji, pane předsedo, i já e, chci se vyjádřit jako stínový zpravodaj EPP. E, bych se rád tedy vyjádřil k tomuto sdělení a chci poděkovat kolegovi Tarabelovi. Já e, souhlasím se vším, co řekl. A chtěl bych zdůraznit, že vlastně poprvé zde na našem výboru diskutujeme o mm, o tom, jak Evropská unie mm, má přispívat k zabezpečení dodávek potravin v, rozvi, rozvi, v, v zaostalých zemích. A mm, zde to by mm, se má řešit i v té budoucí reformě SZP. Já bych se chtěl zaměřit na sdělení Evropské komise a připomenout, že v příštích letech Evropská unie musí zdvojnásobit výrobu potravin a by mohla reagovat na potřeby světové populace. To bude tři, eh, to bude, eh, o tři, to bude půl miliardy osob do roku 2050, které, které třeba vyživit a navíc. A je třeba tedy eh, se pustit cestou udržitelného zemědělství. Dnes máme čtyři věci, které vedly ke zvýšení poptav, poptávky na světě. Je to zvýšení je to třeba rozšíření eh, té výroby komodit pro biopaliva, tedy pro jiné než potravinové účely nebo jako krmiva. A takže to je i to, co eh, kolega Tarabela tam uvádí ve svých sedmi bodech. A je třeba tedy se věnovat tomuto bodu především. To je zásadní ústřední bod. A potom klimatické změny. To eh, všechno vedlo ke krizím se sklízněmi. A to je ale něco, co mm, budeme mít čím dál méně a méně pod kontrolou kontrolou do budoucna. A já si myslím, že tyto věci bychom měli mít ve stanovisku způsobem, na kterém se dohodneme. A já souhlasím se pravodajem, že bychom neměli ale zatěžovat ten text velkým počtem návrhů. Je třeba řešit tedy mm, tu otázku venkovské populace eh, v rozvojových zemích, která není schopna eh, vůbec eh, čelit těm mm, mm, volatilním cenám na trhu. Je, hovoří se o tom, že je třeba třeba tedy i e, používat nové technologie, které třeba budou více šetrné vůči energiím, které sníží náklady. A, no, ale já si myslím, že je třeba zároveň i podporovat ty e, tradiční kultury. Je třeba i e, zvyšovat intenzivní zemědělství, aby se snižovaly náklady na výrobu a to všechno přispěje tam ke ekonomickému rozvoji. Také je třeba zrychlit Eh, transfer eh, těch dobrých postupů, tedy know-how, o tom hovořil kolega Tarabela také, abychom i eh, vylepšili organizaci zemědělství a to především ve světle našich zkušeností s Eh, s produkcí a tak, aby tam byli soběstační, ale i energeticky soběstační. A já chci zdůraznit tady tu soběstačnost. Je třeba garantovat energetickou eh, soběstačnost eh, zemědělského sektoru, což je zásadní věc, která nám umožní to, že budeme mít eh, takové mechanismy, které budou stabilní, nebudou podla, podléhat eh, těm volatilním cenám trhu s energiemi a eh, abychom byli všichni autonomnější a ne tak na tom závislí. Dále zde je druhá, druhá generace biopaliv. To je třeba rozvíjet, třeba výroba bionafty z kukuřice. To je něco, co vlastně podpořilo raketový nástup cen kukuřice kukuřice a to je sice výhoda údajně pro paliva, pro energie, ale znamená to i nižší možnost dodávek potravin. To je třeba tedy používat spíše odpady od, které se budou používat pro výrobu biopaliv a e, to ví velice dobře pan předseda De Castro. Je třeba používat tedy odpady, které se budou používat pro biopaliva a, e, jak, jak, a ne tedy e, nebudou se vyrábět třeba biopaliva z olivového oleje ale jenom se biopaliva mají vyrábět z toho, co již není k jídlu. A dále také je mm, třeba eh, se podívat na ty biopaliva jako něco, co ovlivňuje eh, dodávku potravin a produkci potravin. A já si myslím, že je třeba tady se této oblasti věnovat a mm, a e, dále, závěrem, je zde, mm, včera jsme hovořili o e, e, rovnosti pohlaví. Zde vždycky kolega eh, zpravodaj zdůrazňuje roli žen v zemědělství a já si myslím, že v zemědělství eh, role žen je velice významná a mm, zde my ve výboru se tomu hodně věnujeme. A já si myslím, že eh, mm, ale v našem výboru bychom se měli zabývat otázkami jako třeba korupce, protože korupce to je něco, co mm, potom má negativní vliv především na ty zranitelné skupiny populace, jako jsou ženy a děti. A my případně předložíme pozměňovací návrhy, ale musím říci, že víceméně souhlasím s návrhem. Děkuji kolega Silvestrus a e, Luis Capola Santos. Senhor Presidente e caros colegas, eu não queria acrescentar algo mais. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěl ještě něco dodat, ale chtěl bych vyjádřit příznivý názor socialistické skupiny na toto stanovisko, které je velmi dobré, které představil pan Tarabela. Já bych chtěl veřejně vyjádřit naši podporu jménem naší skupiny. Děkuji, Luisi. Paní Polson, prosím, místo předsedkyně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji srdečně zpravodaji Jsou tady dvě nebo tři zásadní problémy v tomto kontextu. Za prvé, eh, něco, o čem hovořil doktor Tess, eh, a to je to, že dochází eh, ke skupování zemědělských ploch ve velkém měřítku v chudých zemích, ale z dlouhodobého hlediska právě asi bude docházet ke skupování právě té nejúrodnější půdy a to může být největší hrozbou pro moderní Afriku. Další jev, který ovlivňuje rozvojové země, je fakt, že my v rozvinutých zemích si můžeme dovolit a chceme si dovolit platit palivo, eh, které eh, tedy čerpáme do aut a eh, tím pádem vlastně se pro výrobu tohoto paliva používají vlastně potravinové suroviny a tím obíráme o potraviny chudé lidi. A zemědělství poskytuje řadu surovin, které lze účinně přidávat do paliv a nemusí to být potraviny. Třetí aspekt, který se týká především Afriky, je Eh, neexistující eh, vlastnická struktura. Eh, komu patří ty pozemky, ta zemědělská půda? Často to jsou ženy nebo malorolníci. Mají vůbec vlastnická práva k té půdě? To je tady oblast, do níž by měla plynout velká část rozvojové Eh, pomoci, abychom v těch společnostech nastavili takové instituce, které budou umět udržovat eh, základní eh, právní rámec a respektování práv těchto zemí. Děkuji, pane Polson. Pan Klas, prosím. Paní Klas. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu. Je to obrovská výzva, ale také veliká příležitost. A kolegu Tarabelu chci vyzvat, aby tuto příležitost jasně, využil, aby jasně stanovil, co děláme pro naše zabezpečení potravin a co také chceme udělat pro zajištění eh, výživy v rozvojových zemích. Čemu nerozumím a eh, co mě opravdu vždycky velmi rozčiluje, kamkoliv přijedete eh, do světa a někdy i tady je to vzájemné obvinování. My tady máme příležitost tedy tu SZP jednou konečně nastavit správně. A chci tedy eh, zvednout varovně prst, proč neví ani komise, co dělá, tedy jak, jak si prostě ta situace je, že pravice neví, co dělá levice. Proč ten vývoj vypadá tak, že nemůžeme eh, tedy nadprodukci z evropské eh, unie eh, odvést do těch oblastí, kde je eh, hlad. To znamená nejenom eh, peněžní rozvojová pomoc, ale abychom uměli pomoci v těch akutních situacích. Většinou eh, ta odpověď zní, že to eh, patří pod generální ředitelství Agri nebo generální ředitelství jiné, ale takhle to nemůže jít dál. My musíme se snažit eh, spolupracovat neformálně a skutečně reálně pomoci a bylo by dobré, kdyby i toto v té zprávě mohlo zaznít. Děkuji, paní Klase. A nyní eh, pan místo předseda Vačevalský, prosím. Przewodniczący, eh, při okazji dyskusji nad tym sprawozdaniem. Děkuji, mm, pane předsedo, milí kolegové. Co se týče této zprávy, tak v našich diskuzích bychom si měli ujasnit, jaká má být naše zemědělská politika. Vy jste hovořil o tom, že do roku 2050 se zvýší, musí se zvýšit výroba potravin o 50 a že mm, hovořil o tom skupování pozemků v Africe. Já si myslím, že E, Indové a Číňané kupují tu půdu, protože asi mají větší představivost o budoucnu než my. My hm, nyní, když si řekneme, kdo e, e, vlastní ropu, tak má moc, ale já myslím, do budoucna to bude ten, kdo bude mít půdu. A takže půda hm, E, potom bude velice drahá a my na to doplatíme, pokud nezměníme naší zemědělskou politiku. Nad tím se musíme řádně zamyslet, protože my pořád ještě omezujeme zemědělskou výrobu u nás a my i provádíme depak, decoupling, odpojujeme od sebe tedy produkci a vlastnictví půdy a já myslím, že v budoucnu bychom to měli přehodnotit a podívat se na to ve světle výzev, jako je nedostatek potravin. Potraviny se stanou strategickou komoditou a my na to se musíme připravit. A zatím nejsme. A stále my jsme pouze dovozci, čistými dovozci potravin a budeme dovážet ještě více, pokud nezměníme naši politiku. Děkuji. Děkuji. Pane místopředsedo Albert požádá o slovo. Děkuji, pane předsedo. Ještě Eh, úprava nebo doplnění k tomu, co už jsem řekl. Jak bylo řečeno, že v Kongo tedy skoupili Číňané těch 2,8 milionů hektarů, Eh, tam se eh, nepěstují potraviny pro Afričany, tam se pěstují eh, stromové plantáže a to dřevo se potom vyváží do Evropy. A co mi také řekli Afričané, že v mezidobí se počítá, že asi jeden milion Číňanů vlastně žije na africkém kontinentu a pokouší se tam získat veliký vliv. A ještě další věc, ke které se chci vyjádřit. Mnoho těch problémů, které souvisí se zabezpečením potravin, potravin v, v Africe eh, vlastně v Africe nevznikly. Eh, eh, připomenu Zimbabwe, což byla obilnice Jižní Afriky. Dnes je Zimbabwe vlastně chudou zemí a nikdo by tam přitom hladovět nemusel. V Zambii do nedávna 70 byla schopná soběstačnosti a, e, e, e, zambijská vláda pozvala 27 odborníků na zemědělství, aby tam poradili místním zemědělcům, jak lépe hospodařit a teď je Zambie z více než 100% soběstačná. Takže myslím, že Eh, i eh, je potřeba nabídnout eh, Afričanům spravedlivé partnerství a konzultace, aby se sami dokázali dostat dál. Bez stabilního zemědělství nebude mít africký kontinent šanci. Musíme konečně tedy ukončit tu nešťastnou minulost. Dobře, děkuji všem kolegům a než dám slovo zástupci komise, Vimovi Oltofovi, tak eh, se ptám Marka Tarabely, zda si chce vzít slovo teď, anebo potom. Teď a stručně, pane předsedo. Je evidentní, že jsem si poznamenal všechny poznámky, připomínky a s uspokojením kvituji, že je zde mm, Eh, takový obecný souhlas se návrhem zprávy, ale samozřejmě já rád si vyslechnu zajímavé pozměňovací návrhy k celé řadě principů, které je třeba jasně deklarovat. Možná jsem to ani neřekl v tom úvodu i mm, Hans Peter Jár a další eh, přišli se zajímavými připomínkami, které jsem již zakomponoval, ale všechno jsem neřekl v tom omezeném úvodu. Takže já bych rád, aby třeba De Silvestris, kolega De Silvestris, EPP a další stínoví, já neznám jména všech stínových zpravodajů, takže bych rád se s vámi se všemi sešel a možná společně bychom mohli se dohodnout na kompromisech. Všechno určitě půjde dobře, protože je to v zájmu nás všech deklarovat, že musíme podporovat to základní zemědělství a mm, mm, regionální spolupráci a e, i je to otázka tedy Eh, stability našich politik, když hovoříme o oddlužování, no tak mm, to musí jít ruku v ruce se závazkem investovat do politik, které budou užitečné mm, pro lidi kterých se mají týkat. To je vše v této fázi. Děkuji, Marku. A nyní má slovo komise, zástupce komise Vim Oltov. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i zpravodaji za to, že nám poskytl velice pěkný přehled eh, deseti důležitých bodů tohoto sdělení. Toto sdělení se týká eh, zabezpečení výživy ve světě. Asi 925 milionů lidí stále ještě nemá přístup k dostatku potravin a jak tedy může Evropská unie pomoci rozvojovým zemím přijít k dostatku potravin. Eh, komise dává eh, přednost prioritizaci malo, malých farmářů, malorolníků. Toto sdělení eh, zde zaznělo eh, několikrát a bylo velice dobře akceptováno. Já chci poukázat na několik bodů. Za prvé, toto sdělení je doprovozeno ještě dalším sdělením od kolegů z DG Eco a to sdělení je na téma eh, potravinové pomoci. Takže tam, kde eh, je nějaký akutní hlad způsobený nějakými nenadálými událostmi, tak toho se týká toho sdělení. Skutečnost, že tato dvě sdělení vznikla ve stejnou dobu, je také signálem o tom, že eh, v komisi prava pravice ví, co levice dělá, často se spojí v pevný stisk. Také DG Agri, kdykoliv jde o hlad, dat eh, a podobné eh, záležitosti se jim zabýváme a řešíme, eh, řešíme jej. Debata správně poukázala na to, že jedním z problémů rozvojových zemí v současné době je to, že dochází k velkým akvizicím půdy ze strany cizinců. Komise e, poukazuje na řadu způsobů, jak se do tohoto procesu zapojit, zvláště v Africe. Nejde tam pouze o půdu, jde také o přístup ke zdrojům. V řadě situací jde o půdu a myslím, že by bylo dobré, aby se to také dostalo do parlamentního stanoviska, právě tato otázka. Tolik tady moje bezprostřední reakce na tuto debatu. My samozřejmě budeme velice rádi, jestli eh, zpravodaj vyžádá od nás nějaké objasnění a nějakou pomoc. Ale jinak vám přeji, eh, přeji tedy mnoho moudrosti při sestavování eh, návrhu závěrů. Dobře, děkuji, děkuji komisi a teď je to na Markovi, aby vypracoval návrh stanoviska na příští schůzi, kdy předloží tuto zprávu s ohledem na výsledky této významné diskuze. A teď přejdeme k následujícímu bodu programu, který se týká eh, mm, státních pomocí pro německý alkoholový monopol. A zde Mám, dám slovo zpravodaji a mm, určitě. E, takže já vlastně e, ho ale nahradím tady, takže milí kolegové, my jsme na minulé schůzi našeho výboru konali již diskuzi o německém monopolu a jako zpravodaj jsem předložil návrh zprávy, která v zásadě i e, reflektuje závěry návrhu komise, pokud je o státní pomoc Německu v oblasti alkoholu až do roku 2017. Společně jsme vyjádřili určit té překvapení a především pokud jde o prodloužení této derogace, této výjimky až do roku, který jde za rok 2013. Takže vlastně to již budeme mít novou společnou zemědělskou politiku. Ale eh, po eh, tedy hm, eh, eh, eh, poté, co jsme slyšeli tedy informace od komise a poté, co jsme slyšeli, jak je to tedy s tou situací těch lihovarů, které dostanou tu pomoc, tak já si myslím, že bychom mohli překonat původní pochybnosti a mohli bychom tedy vlastně udělit tuto výjimku, tak jak ji navrhuje komise. A jediný pozměňovací návrh, který jsem předložil já, tak mm, ten se týká transparentnosti a demokratické kontroly, kdy žádáme komisi, aby komise parlamentu a radě eh, mm, předkládala roční zprávy Německa o tom, jak tam Německo hodlá postupně skoncit s monopolem. Takže závěrem bych chtěl poděkovat paní Elizabeth Jegle, která zorganizovala velice eh, zajímavou exkurzi minulý týden ve Štrasburku a vlastně tak jsme na vlastní oči viděli malé lihovary v Černém lese. A viděli jsme, jak eh, důležité jsou tyto podniky pro to, eh, pro rozvoj daného kraje. Takže já jsem vám chtěl říct, si toto a tím zahajuji diskuzi a poté dám slovo zástupcům komise. Eleza Jegle chtěla slovo, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a já srdečně děkuji také za návrh této zprávy i za zdůvodnění. Vy jste vlastně se právě věnoval tomu eh, důvodnění, zdůvodnění, které velice dobře tu situaci popisuje. Ta diferenciace je diskutována i v Německu. My také bychom vlastně Víme že v Německu, že budeme mít problém, že po roce 2017 budeme muset tu situaci řešit, ale myslím, že to bude potom prostě pouze problém eh, eh, Spolkové republiky Německo, které se nad tím musí samo zamyslet. ten způsob tedy e, e, toho, toho vlastně vyfázování té podpory je jasný, je to nevratný proces a z toho důvodu také e, výslovně podporuji tento pozměňovací návrh, který vyžaduje, aby nebyla ročně, každoročně informována jen komise, ale také parlament, jestli jestli tady všechno probíhalo správně a jaký postup byl použit. Já bych eh, kolegy srdečně chtěla poprosit o to, aby tu zprávu eh, schválili s tímto pozměňovacím návrhem, aby nepřišli s řadou dalších pozměňovacích návrhů, které by eh, dostali zpravodaje do takové situace, že by třeba musel zahájit vyjednávání s radou ještě v rámci trialogu. Myslím, že tento podklad je velice dobře nastaven a ještě znovu chci zdůraznit, že se jedná výslovně o německé peníze, nejsou, nejde vůbec o peníze Evropské unie a co možná kolegové také nevíte, ty lihoviny se smějí prodat eh, pouze v Německu žádné lihoviny, které budou vyroběny, vyrobeny tímto způsobem v rámci tohoto monopolu, nesmějí přijít do žádné evropské země, Francie, Polska, Rakouska a tak dále. To je podmínka, která je svázána s tímto lihovým monopolem a proto také byste si kolegové mohli podle toho Eh, uvědomit, že to vlastně nepředstavuje žádné zkreslení hospodářské soutěže. Proto jsem tedy velice eh, proto, aby ta zpráva byla podpořena tak, jak je podána ještě s tím pozměňovacím návrhem. Děkuji. Děkuji, Elizabeth. A e, nyní má slovo mm, kolegyně Děkuji. I já vítám tento návrh zprávy od Paula, e, co se týče návrhu komise e, ukončení tedy toho německého německého monopolu, protože doposud ty německé malé lihovary měly velké problémy na tom výletě ve Štrasburku jsme se mohli eh, přesvědčit o tom, že tam vlastně eh, ta výroba alkoholu představuje velice důležitý eh, aspekt jejich živobytí, protože to také přispívá k rozmanitosti zemědělství. Co se týče návrhu společné zemědělské politiky pro, po roce 2013 jsme se vyslovili k rozmanitosti v zemědělství v Evropě a to znamená, že právě malé a střední podniky, které zajišťují pracovní místa a mimo, mimo jiné také poskytují eh, ženám pracovní místa, jak jsme viděli na vlastní oči, také přispívají k biorozmanitosti a i k zachování kulturní eh, krajiny, zvláště ve Schwarzwaldu eh, jsme to viděli na vlastní oči velice jasně a je potřeba při diskusi o německém lihovém monopolu říci to, a Elizabeth Jegle, Jegle už to řekla, že se nejedná o evropské peníze na podporu, pouze o německé peníze. Jak jsem řekla, já vítám tento návrh. Podle mě je vlastně smutné, že ty produkty nesmějí být prodávány za hranicemi Německa, to eh, říkám tedy trošku zmrknutím eh, oka, protože ty produkty jsou velmi lahodné a každému bych je z celého srdce přála ochutnat. Takže také já prosím o odsouhlasení této zprávy. Myslím, že se nám tím podaří pomoci řadě malých a středních podniků. Děkuji, kolegyně. A Martin má slovo nyní. Ano, my jsme byli ve Schwarzwaldu, kde jsme se nechali úplně omámit. Eh, nemusíme si s tím dělat žádné starosti, je to vlastně eh, taková zvláštní úprava německá z minulého století a všem je asi jasné a eh, že nejpozději do šesti let tato zvláštní úprava pro Německo skončí. To je všem známo, jde tedy teď pouze o prodloužení a já zvláště vítám na tom návrhu to, že tady diferencujeme a jak o tom také mluvila paní Jegle, tady jde o malé eh, podniky, eh, především ty ovocné, družstevní lihovary v a potom malé lihovary, které přispívají k zachování kulturní krajiny v Bárensku, Württembersku, Hesensku a na ty je potřeba se zaměřit. Proto také tam eh, je, je to větší nebo delší prodloužení oproti těm, které spalují třeba obiloviny anebo něco jiného těmto podnikům musíme umožnit nějakou přechodnou dobu, aby si našli eh, jiné možnosti, eh, jak své produkty uplatnit na trhu. Proto eh, teď souhlasíme také s, čím, s tímto řešením, souhlasíme s tím pozměňovacím návrhem a doufáme, že se nám společně tedy podaří i dát najevo, navenek, že Evropská unie toto povolí, ale že e, tedy to půjde ještě po nějakou určitou omezenou dobu a potom to musí skončit. Výborně, výborně, děkuji Martine. Herbert Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Já zcela souhlasím s tou tvojí analýzou celé té problematiky a ještě bych chtěl doplnit dvě věci a k tomu hovořil i kolega Heuslinger, ta naše návštěva, ta exkurze, určitě nám jasně ukázala, k čemu to slouží a že to neohrožuje celou tu strukturu. V podstatě to se prokázalo tak za poslední desetiletí v tomto území, v tomto kraji. Ale na druhé straně určitě je třeba jasně si říci, že tato struktura, která teď funguje, to znamená více než stovka eh, mm, producentů, eh, třeba eh, v jedné obci, to nebude udržitelné tedy do budoucna jak, tak, jak to bylo třeba ještě v roce 2007. Takže proto je třeba, aby i místní samozprávy, obce, aby se snažili tu strukturu nějak vylepšit. A já si myslím, že i ty spolkové země to bude potom stát eh, méně peněz, respektive ušetří. A je třeba, aby ty úspory, které tak ty spolkové země budou mít, aby dali na vylepšení celé té struktury výroby hm, těchto produktů, které jsou kvalitní a hm, určitě by bylo eh, eh, špatné tedy zbavit se takové lokální vynikající produkce ve prospěch průmyslové a hm, proto to je třeba využít těch pár let, které eh, budou mít k dispozici, aby spolu s producenty a s jejich svazy, aby vytvořili systém prodeje, který již nebude tak lokální, ale možná hm, širší, bude mít širší záběr, tak aby ty vynikající eh, nápoje eh, se dostaly na trh. Já myslím, že to by bylo nejlepší řešení pro výrobce. Děkuji, Herperte A místo předseda Vačevorský. Děkuji pane předsedající. Já předsedo. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva mě velice zajímá, protože já jsem příznivcem těchto malých zemědělských podniků a také bych je rád chránil. Také si myslím, že bychom měli oceňovat činnost těchto malých podniků a také Němců, kteří chtějí zachovat tuto výrobu v Německu. Ale vy jste říkali, že se jedná o německé fondy, že se jedná o lihoviny, které se budou prodávat pouze na německém trhu, ale neexistuje zde pouze německý trh jako izolovaný trh. Je součástí evropského trhu. A já si myslím, že když hovoříme o evropské výrobě, tak jiní výrobci nebudou, to budou mít těžké se vstupem na německý trh. Já bych se tedy chtěl zeptat, jakým způsobem vznikla tato výjimka pro Německo. Je to kvůli tomu, že kdysi na tom trvala německá vláda, nebo zde existuje jiný důvod, protože problémy takového druhu ve stejném odvětví máme i u nás v Polsku. Existují u nás různé oblasti, kde je hodně lihovarů, které museli přerušit výrobu a nyní jsou tyto oblasti již celá mrtvé, protože výroba se přesunula i do mnoha jiných zemí. Já jsem se chtěl tedy zeptat, jakým způsobem vznikla tato výjimka. Němci byli vytrvalejší, byli přesvědčivější, nebo to vzniklo kvůli nějaké jiné situaci, o které nevíme. Chtěl bych také říci, že sdílím argumenty, které zde padly. Jsou to argumenty, eh, které, tedy, te, které se týkají výjimky, které mě nepřesvědčily zcela. Protože... Děkuji, pane, předsed, pane místo předsedo George Lyon. Děkuji, pane předsedo. I já chci říci, že podpoříme tuto zprávu protože se tam hovoří o otázkách, které již zazněly v rámci této debaty. Myslím, že je zcela jasné, že nelze říci, že by to nemělo dopad na širší evropský trh, eh, protože i když jsou ty produkty prodávány výlučně v Německu, a je docela dobře možné, že komise si nechá udělat ještě studii dopadu, aby zjistila, jestli náhodou eh, ten trh nebude disproporčně ovlivněn. Eh, doba kterou řečník, řečníkovi velmi bohužel syčí mikrofon. Je potřeba se pokusit pomoci těmto malým lihovarům, aby se přizpůsobili tomu postupnému ukončování státní podpory v budoucnu. Je potřeba jim ten čas eh, dát a zajistit, aby se tedy další prodlužování ovšem už neprosadilo. Děkuji, Georgi. Kolega Sikirevsky, prosím. Já včera mluvím na spotkání s komisařem Čelosem Včera, když jsem se sešel s komisařem Čilusem, jsem říkal, že v tomto případě by se měla srovnat evropská evropské zemědělství, že zde existují různé nástroje, jak podpořit evropské zemědělství. A říkal jsem, že mám určité obavy, které se týkají návrhu, který se týká SZP. Jestli budou tedy vyrovnány všechny nástroje pro pomoc. Jestli budeme potřebovat uplatnit všechny nástroje pro pomoc, abychom udrželi pracovní místa a abychom také udrželi různé výrobky, se kterými obchodujeme. Já jsem tedy proto, abychom podporovali zemědělce, a abychom mohli využívat všech nástrojů a všech opatření, které máme k dispozici. Já bych se chtěl obrátit na komisi s jednou otázkou. Tato situace těchto malých výrobců vzniká také v jiných zemích, situace, kdy například malí výrobci mizí a najednou vznikají e, nějaké velké zemědělské podniky, které vznikají sloučením těch malých. Jak, jak je to v jiných zemích? Děkuji. Děkuji. A nyní Albert má slovo. Paní předsedající, já jsem se přihlásil ještě, než se hlásil předtím kolega, ovšem on vlastně hovořil právě o těch bodech, již jsem se chtěl dotknout taky já. Chci ale Pavlovi eh, poděkovat za tu zprávu i eh, Elizabeth Jegle, která ji doplnila. Nejde o to tady eh, fixovat nějaké extra busty, jde o to, že je potřeba těm malým podnikům umožnit se přizpůsobit nové situace, aby se v budoucnu uměli prosadit na trhu a e, vážený kolego z Polska, já si nemyslím, že kvůli tomu se dostane e, do Německa méně e, zahraničního alkoholu. My prostě máme Němci, jako Němci za úkol za rok, je nás 80 milionů za rok, vybít toho alkoholu víc a já bych rád ujistil kolegy, že i když tyto lahodné produkty eh, nesmějí být vyváženy do zahraničí, ale nikdo eh, nám nesmí zakázat, abychom eh, tyto pěkné produkty darovali třeba někomu do zahraničí a to jistě také uděláme, abyste je mohli ochutnat. Takže Myslím, že eh, budete moci, doufám, podpořit tuto zprávu, která dá šanci malým a středním podnikům. V Evropě jsou eh, výjimky i eh, v jiných oblastech, ku příkladu u cukru nebo v nejzdálnějších oblastech. Není to poprvé, kdy máme zvláštní situaci, k tomu dochází častěji a proto bych také pr- prosil vážené kolegy, abychom tu věc schválili. Dobrá, děkuji, Alberto. A nyní již uzavřeme diskusi a budeme, vyslechneme si Michel. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat Izabel Jegel, která zorganizovala návštěvu z minulého týdne, která byla velmi zajímavá. Nejenom proto, abychom lépe pochopili dané téma a přímo na místě se podívali na malé výrobce. Tento systém umožnil malým zemědělským podnikům mít zisky, které jim umožní zůstat v dané zemi. Bez těchto dodatečných zisků by zde existovalo mnohem méně podniků v těchto oblastech, které jsme navštívili. Bez této možnosti by zde byla jiná krajina, jiná zemědělská výroba. Hovořím zde tedy o Německu rozhodnutí, které máme učinit, tak si ho musíme dobře promyslet. Když hovoříme o biodiverzitě a zrušíme tento systém, tak to bude dlouhodobě znamenat, že tato část Německa bude stejná všude. Pokud jde tedy o tu návštěvu, sluníčko svítilo, my jsme viděli ty farmy, a viděli jsme, jak jsou také zajištěny energeticky pomocí solární energie a to jim také dávalo třeba dodatečné příjmy. No, měli bychom se nad tím zamyslet, jaké jsou nástroje SZP a na, eh, také co se týká multifunkčnosti zemědělství a na zdroje příjmu těchto zemědělců. Pan předseda, děkuji, děkuji všem za vaše příspěvky, za podporu této zprávy. Já bych chtěl uklidnit některé z vás, kteří jste vyjádřili obavy ve svých příspěvcích. Protože ve zprávě to již stojí, stejně tak jako v návrhu komise. Jedná se o postupné rušení, které je odůvodněné. Samozřejmě, pokud zde budou určité prvky, které naruší hospodářskou soutěž. Možná, ale já si myslím, a je pro mě zcela zřetelné, že tento zásah nebo tyto rušící prvky jsou velmi omezené. Jedná se také o velmi malé německé území, kterého se to týká. A pokud jde o rozvoj této oblasti, to je také důležité téma. A takže si myslím, že to všechno je odpovědí na tyto obavy, které zde byly vyjádřeny. Dnes zde máme pana Chujbergsa, což je předseda zvláštního výboru pro zemědělství. Nyní zavádíme velmi důležitý postup. My pracujeme v rámci Lisabonu, spolupracujeme, proto jsem rád, že je zde také předseda rady, je zde také belgický zástupce z výboru pro zemědělství, pokud se bude chtít vyjádřit, dostane slovo. Také bych rád věděl, jestli nějaký zástupce komise by se chtěl k danému tématu vyjádřit. Takže komise, komise, chcete si vzít slovo? Pan Seria? Prosím, máte slovo. Jenom několik slov k dvěma otázkám, které byly položeny komisi, ale chci také poděkovat za zprávu předsedovi Di Castrovi. Někdo se ptal na původ této výjimky. Jak víte, Německý lihový monopol vznikl v roce 1918 a byl eh, během těch let různě měněn a Eh, prodlužován, těší se výjimce pod, eh, v rámci pravidel pro státní podporu už dlouhou dobu a teď v rámci tohoto návrhu chceme tuto výjimku definitivně uh, už ukončit. To tedy se stane do 6 let. A pak ještě padla otázka, jestli existují malé lihovary v jiných zemích. Odpověď zní ano. Ale nenalezli jsme režimy podobné německému lihovému monopolu v žádné jiné zemi Evropského společenství, které by mělo tato pravidla, tuto podporu a tuto výjimku v rámci státní podpory. Takže proto jsme vyšli z toho, že toto nařízení tedy eh, bude mít za následek to, že od roku 2017 nebude v tomto oboru už žádná výjimka v celé Evropské unii. Děkuji. Já děkuji zástupci komise. A nyní dávám slovo předsednictví rady. Pan Hulbergs, máte slovo, prosím ook dat u mij het woord geeft. Eh, ik ga het heel kort houden. Ik heb Děkuji za to, že jste mi udělili slovo. Budu stručný. Já jsem si povšiml toho všeobecného souhlasu tohoto výboru vůči návrhu eh, této zprávy. Takže se zdá, že se nám asi podaří eh, ukončit tuto debatu v rámci Rady a parlamentu dost brzy. Výborně, já chci všem poděkovat. A myslím si, že můžeme přejít k následujícímu bodu našeho programu, pokud se již nikdo nechce k tomuto bodu vyjádřit. Takže nyní bychom se podívali na bod číslo 9. Evropská statistika týkající se trvalých kultur. Spravodajkou je paní Maria Nedelčeva. Toto téma již dobře známe. Týká se statistických otázek, eh, statistika vinic a tak dále. Hned vám dám slovo, abyste nám mohla pohovořit o daném tématu. Takže paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla učinit stručné představení tohoto nařízení odůvodnění a také první výměna názorů. Abych také reagovala na otázky komise a mých kolegů. Budeme mít tedy plodnou výměnu názorů, aby budoucí návrh zprávy zohlednil také názory Rady, Komise a také mých kolegů. Vždycky je dobré připomenout, že výroba ovoce a také vína je velmi důležitá v Evropské unii. S tímto návrhem bychom chtěli vylepšit současný právní rámec, který se týká statistik trvalých kultur. Chtěli bychom nahradit stávající právní normy. Je to nařízení 3757 z roku 99 a směrnice 109 směrnice parlamentu a rady. Takže tyto dvě právní normy musí být aktualizovány. Chci vám připomenout, že O to nás žádali během mnoha let členské státy. Prostřednictvím útvaru komise všichni požadovali změnu právního rámce, pokud jde o statistiku trvalých kultur. Také bych ráda připomněla, že od vstupu v platnost stávajících právních norem podmínky SZP se změnily, situace na trzích také je jiná. Takže současný návrh má za úkol změnit proměnné a přizpůsobit statistiky zájmům výrobců. Statistiky zohledňují vyváženost mezi uživateli a také břemeno, které e, vlastně představuje vytvořit statistiku. Také jsou tam zahrnuty nové proměny a současná situace. Pokud jde o dodatečné požadavky, tak já bych zodpověděla první dotaz. V textu je řečeno, že cílem je snížit e, celkovou zátěž. A z toho pramení můj první dotaz ten bych chtěla položit komisi. V textu se hovoří o zjednodušení, protože cílem je snížit eh, břemeno nejenom pro výrobce, a to je hlavní, ale také pro eh, evropské úřady. Komise by nám mohla poskytnout nějaký konkrétní případ a více informace eh, o tomto zjednodušení. Pokud jde o období, během kterého státy mohou přizpůsobit statistiky novým požadavkům, tak bych se také chtěla zeptat komise. V textu se nehovoří o žádném přechodném období k tomu, aby členské státy mohly splnit požadavky. My máme tu informaci, že Německo bude žádat o přechodné období pro ovocné stromy, pro vinice, tak tam to bude platit od roku 2011 a zdá se, že to nebude žádný problém, protože v Německu na základě e, té stávající stávajících norem, tak jsou poskytnuti již od roku 2010, jsou, poskytn- jsou připraveni poskytovat informace. Já nevím, jestli jiní kolegové by také požadovali nějaké přechodné období. Dále. Po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy byla tato zpráva přizpůsobena. A poté bych se chtěla zeptat na přílohu číslo jedna. Pokud se jedná o nezákladní prvky, tak by to mohlo být předmětem aktu eh, v přenesené pravomoci komise. Jaký má komise na to názor? A také bych chtěla vědět, jaký je váš postoj či váš názor na to, eh, co je stanoveno v článcích 10, 11 a 12. Týká se to aktu v přenesené pravomoci také lhůt na eh, různé námitky a také eh, pravomoci našeho parlamentu. Takže já bych ráda znala odpověď na otázky o zjednodušení, o aktech přenesené pravomoci z přílohy číslo 1 a můžeme zahájit disk- diskusi. Děkuji. Eh, Děkuji paní Nedelčevě. A Hm, chce někdo slovo? Hm, chcete něco doplnit teď eh, po tomto stručném expoze, které nám udělalo takový obrázek? Ne. Hm, já bych tedy se obrátil na komisi, zda chce zareagovat pan Cardoso. Pane Cardoso, chcete odpovědět na otázky paní Nedelčeva z výboru Agri? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já nejprve chci poděkovat paní Nedelčevě za velice kompletní a vyčerpávající úvod. A kde ona zopakovala základní aspekty tohoto návrhu a e, odůvodnění návrhu Tudíž v, v mých odpovědích eh, se zaměřím na ty body, které také zmínila paní Nedelčeva. Já si myslím, že víceméně eh, s tím souhlasí i řada dalších poslanců. Jak i řekla, zdůraznila paní Nedelčeva, tento návrh má za cíl nahradit eh, předpisy eh, z 70. let, které byly mnohokrát novelizovány a hm, které tedy si zaslouží rekodifikaci. A právě proto s cílem zjednodušování legislativy a zároveň ruku v ruce eh, nám jde o to i snížit eh, administrativní břemeno pro respondenty a proto právě komise předložila nový návrh. A jaké jsou hlavní zjednodušení, která byla provedena v tomto návrhu? Za prvé, E, takže jde o to, že se e, žádají, požadují statistiky a ne šetření. V čem je rozdíl? Členské státy budou moci e, se obrátit na jiné zdroje informací, než jsou šetření. A samozřejmě toto bude mít důsledky především pro ty respondenty, tedy zemědělce, producenty, protože v tom případě, že ty informace jsou již k dispozici v databázích příslušného správního orgánu, tak nebude třeba je vyžadovat. Také i eh, mm, jde o ten celkový objem informací, které se požadují nyní v současné době. Máme statistické údaje, které se požadují každých pět let pro eh, ovocné stromy, každých deset let pro vinice a každý rok i pro vinice, eh, pokud došlo ke změně plochy eh, a podle regionu, podle eh, místa, takže to jsou dost významné informace, které se požadují každý rok. A tyto informace již nebudou požadovány. Kromě toho kromě tohoto snížení objemu také jsme i zavedli určité limity prahové hodnoty, mm, limity, mm, mm, eh, kdy eh, již zemědělci nebudou muset předkládat statistiky tady jde o to, aby ty statistiky nebyly povinné u velice malých hospodářství, mm, které mají méně než 0,2 hektaru, nebo eh, třeba v těch zemích, kde nebo v těch regionech, kde ta produkce je nižší než 500 hektar, tak 500 hektarů, tak zde vlastně tím se eliminuje eh, celá řada těch producentů, eh, pro a to jsou právě ti, pro které potom schromažďování těch, předkládání těch statistik je velice nákladné a je to velká zátěž. I jsme eh, jsme eh, snížili ty odrůdy 80 u jablek na 18, 64 u hrušek na 11 u hrušek a 164 bylo dřív u e, broskví na 18, jsme to snížili a tak dále. Takže já bych vám mohl dát kompletní seznam. Také jsme i snížili i tu hust, třídy podle hustoty, podle stáří. Snížili jsme i e, e, tu, to regionální rozlo, rozložení, takže teď máme větší, komplexnější, širší regiony a zde chci zdůraznit tedy, že ty regionální údaje jsou velice důležité především pro to, co se týká našeho lepšího nebo lepších poznatků, znalostí o daném regionu z pohledu rozvoje venkova. A to všechno hodně zjednodušilo ty výstupy a na druhé straně i se snížily náklady, respektive břemeno které vyplývalo z, těch, z toho, z toho schromažďování informací o těch producentů. Pokud je o vinice, tak zde my eh, stanovujeme, že všechny informace, eh, které jsou požadovány, tak existují v tom vinařském registru, takže není třeba eh, hledat ještě další informace. Všechny informace, které se požadují, mohou přímo se získat z tohoto registru. A tudíž, to je jenom stručně, jsem vám vysvětlil ta hlavní zjednodušení. Teď pokud jde o to přechodné období, zde myslím si, že určitě bude možné mm, tuto otázku ještě projednat později. Cíl tohoto zjednodušení byl také, aby členské státy mohly poskytovat informace bez toho, aniž by museli provádět takové těžkopádné procesy a operace jako předtím, takže e, to mohou udělat rychleji, ale víme, že v některých zemích e, to plánování činnosti se provádí hodně s předstihem a asi ta lhůta která měla být diskutována, odsouhlasena dříve, myslím, a já doufám, že ano, že vím, že některé země asi s tím přechodným obdobím budou mít problém, ale stejně jako v minulosti i u jiných nařízení, podobných nařízení, tak zde asi bude možné nalézt kompromis. Ještě zde zbývá ten bod těch delegovaných aktů. Musím říci, že tady eh, jsme v období, kdy začínáme aplikovat novou smlouvu a kdy již eh, všechny ty přípravné práce proběhly v kontextu staré smlouvy. A i v té pracovní skupině Rady pro statistiku, tam jsme se již eh, sešli poprvé a tam také se hovořilo o tomto problému. Zde komise nyní tedy e, naslouchá různé zainteresované osoby a snaží se nalézt nejlepší řešení tak, aby e, mohla e, samozřejmě reagovat řádně na legitimní očekávání zákonodárce. My nechceme zde i vyloučit to právo dohledu které má eh, parlament a rada, ale musíme zachovat určitou rovnováhu eh, mezi všemi těmi procedurami, které jsou někdy dost těžkopádné a na straně jedné a těmi potřebami eh, přizpůsobit se zkušenostem a minulosti komise vždycky Eh, jasně deklarovala, že chce úzce spolupracovat s parlamentem, s členskými státy eh, a že mm, a vždycky se zavázala k tomu, že eh, bude naslouchat a koordinovat, že bude reagovat na očekávání všech zainteresovaných. A já si myslím, že i v příštích měsících v průběhu diskuzí a mm, v průběhu mm, prací na kompromisu, který eh, pravděpodobně eh, se bude týkat nejenom provádění tohoto nařízení, ale i jiných, tak se budeme snažit nalézt takové řešení, které bude respektovat očekávání všech zainteresovaných stran. Teď eh, rychle skončím, jenom závěrem mm, pár slov eh, o tom, co podle nás eh, co podle nás je tím důvodem, proč tyto informace jsou tak významné, protože ovoce a vinice ovocné sady a vinice, to jsou eh, důležité eh, komodity, které mají významnou roli většinou především lokálně a které ale i jsou důležitým zdrojem pro eh, celé regiony, takové ty venkovské regiony, které nemají jinou možnost jiné produkce a takže vše, co nám umožní lépe poznat eh, situaci, stav s těmito eh, eh, plodinami, tak to je důležité. A komise a mm, příslušná oddělení komise si toto stanovili jako cíl. To znamená na jedné straně mít jednoduchý pružný systém, který ale zároveň bude reagovat na potřeby různých subjektů. Děkuji, pane předsedo. A paní Nedelčeva chce slovo, prosím. Omlouvám se, pan Albert Des, prosím, a potom pan Dorf. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Nedelčevě za to, že se věnovala této otázce, která není příliš přitažlivá, jedná se tedy o statistiku, může se to zdát být velmi důležitým tématem a skutečně tomu tak je. Statistiky jsou významné a jak řekl představitel komise, my doufáme, že budeme mít k dispozici věrohodnější a důvěryhodnější informaci. Během mnoha let jsme si nemohli dovolit říci, že nemůžeme odstranit eh, administrativní břemeno, protože toho bylo stále více. Ale možná s touto zprávou, na základě této zprávy, můžeme být eh, optimističtí, protože budeme moci skutečně odstranit tu eh, přebytečnou zátěž. Budeme tedy moci říci, že budeme moci zrušit veškeré postupy, které nebudou nezbytné pro vytvoření statistik. Abychom byli také důvěryhodnější v očích zemědělců, abychom tedy eh, odstranili přebytečnou informaci. Já budu velice stručný, protože eh, zcela eh, souhlasím s názorem kolega Dese, že je opravdu důležité odstranit zbytečnou byrokracii. Chci zdůraznit jenom jeden aspekt. Já si nemyslím, že by tato nová úprava vedla k tomu, že vlastně se budou sjednocovat metody měření. Tuto debatu už jsme v minulosti vedli. Eh, častěji různé členské státy uplatňují různé metody měřit pěstování trvalých plodin nebo kulturních plodin jestli měří tu plochu od eh, kmene stromu nebo eh, k druhému kmeni stromu, nebo od eh, tedy jedné rostliny vinné révy k druhé, nebo od plotu k rostlině a tak dále. A tam to musí zůstat v každém členském státě tak, jak se to dělalo doposovat, protože kdybychom to chtěli, kdybychom to chtěli zjednodušovat, tak by to byla zase další zbytečná byrokratická Eh, zátěž, pak by se museli měnit údaje na katastru, to by opravdu byla obrovská eh, byrokracie navíc a to by nemělo být smyslem eh, tohoto záměru. Pan Kapula Santos, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré statistiky jsou základním nástrojem, pro politická rozhodnutí. Všechno, co je možné udělat proto, abychom měli k dispozici věrohodné statistiky a přitom neutráceli příliš mnoho, tak to jsou iniciativy, které vítáme. Na základě toho, co řekla paní zpravodajka a zástupce komise, tak si myslím, že je to návrh, který se ubírá správným směrem. Cílem je zachovat základní prvky, což je srovnatelnost. Protože pokud narušíme postupy, tak je zde riziko toho, že nebudeme důvěrhodní, že údaje, které budeme mít k dispozici, nebudou srovnatelné s těmi předchozími údaji. Doufám, že tato záležitost bude moci být technicky vyřešena a každopádně bych chtěl eh, vyjádřit podporu skupiny sociálních demokratů s paní zpravodajce za to, že se zabývala tímto tématem. Děkuji. Medelčeva, Paní Medel, Nedelčeva, chcete se vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Já hned bych navázala na tu poslední poznámku. Eh, já chci poděkovat socialistům, že mě podpořili. Eh, ano, tato zpráva jde dobrým směrem a já eh, jsem tady slyšela takovou první obavu a já se ptám komise, do jaké míry se ty tabulky zjednoduší, protože nám to bylo předloženo a já to rozdám ostatním poslancům. Je důležité abychom si z toho vyvodili jednu věc. My, máme, eh, my jsme měli stovku tabulek a teď jich bude asi deset, když se hovoří o zjednodušení. To je jedna věc. Ale druhá eh, zajímavá věc je, komise hovořila o otázce těch limitů. Až do posud ty limity byly problematické, byly tam mezi nimi rozdíly a proto ty eh, malá eh, a eh, proto nemůžeme předpokládat, že když je ten statek nebo ta farma malá, že budeme automaticky předpokládat, že ta produkce bude malá. Takže my bychom to měli eh, sjednotit nějak. Eh, a o to, eh, o toho se obává i kolega Hoffman. A my chceme, aby to nařízení bylo více reprezentativní, abychom lépe poznali naše kraje a očekávání producentům, abychom potom mohli přijímat adekvátní opatření a jednoduchá opatření. Já tedy jsem si zapamatovala všechny ty argumenty a chtěla bych poděkovat také ostatním kolegům, že se e, zúčastnili diskuze. Samozřejmě vezmu do úvahy všechny poznámky, zakomponuje v návrhu zprávy. Chci poděkovat i komisi za velice kompletní, vyčerpávající odpověď, i když e, trochu jsem e, nadskočila, když jsem slyšela droit de regard, právo dohledu a to není již droit de regard ve smyslu Lisabonské smlouvy, když jde o zemědělství, ale určitě ta diskuze bude bohatá v tomto. Nicméně chci poděkovat komisi za součinnost, eh, která mi bude velice užitečná při přípravě zprávy a také děkuji kolegům. Já myslím, že čím jsme skončili tento bod, ano, to bylo velice rozumné připomenout komisi, že my máme zde spolu rozhodovací pravomoc. Je třeba, aby si e, zvykla, protože po řadu let byla sama na světě a teď už ne. Je tady i parlament, který také rozhoduje, spolu rozhoduje a zaplňuje své místo. Takže máme další bod, což je výměna názoru o situaci ve sektoru e, drůbeže a vajec. Nejprve dáme slovo panu Williamsovi a, který, e, a pan Stuk, předseda Evropské unie tohoto sektoru, tedy drůbeže, zvěřiny a vajec a pan Stik učiní krátký úvod. Meine sehr verehrten Damen und Herren. E, vážení kolegové, nejprve chci poděkovat tomuto výboru, že nám dal dnes příležitost uh, vás eh, informovat o této otázce, o tom, jak hodnotíme dosavadní vývoj, o tom, jak vypadá aktuální situace a o návrzích, jak si představujeme budoucí postupy v této diskusi. Protože času není mnoho. Já dám slovo hned našemu generálnímu tajemníkovi Marku Williamsovi, který odprezentuje náš pohled na věc. Aha, takže pan Williams má slovo. Děkuji, pane předsedo, dobrý den, dámy a pánové. Já bych vám rád teď eh, ukázal devět slajdů, které vás budou informovat o aktuální situaci, o provádění legislativy pro eh, pohodu nosnic v Evropské unii. Jde tedy o to, tento obor funguje od roku 1999, snažíme se provést tuto směrnici. Je zcela jasné, že ta legislativa je platná a je potřeba ji plně provádět. Musíme ale také zajistit, jako je tomu u všech ostatních právních aktů, abychom se vyhnuli problémům. Obecně řečeno, Eh, hlavně ti největší producenti ve většině členských států budou schopni splnit časové lhůty, eh, od kdy se zakazuje klecový chov od 1. ledna 2012. Podle nás řada malých producentů neuspěje eh, a proto bude muset tento obor opustit. Proč jsme tedy dnes k vám přišli? Chceme vás informovat o našem znepokojení, které vyvstává k dosavadnímu vývoji Eh, přechodu eh, k těm obohacelým eh, chovu, klecím a nebo k volnému chovu. Není ten vývoj dostatečný. Stále ještě je řada slepic, které snášejí vejce v konvenčních klecových chovech a ty se od 1. ledna od 2012 by neměly dostat na trh v Evropské unii. To povede k obrovskému nedostatku vajec v Evropské unii a obrovskému nárůstu cen vajec a ke krizi. My bychom chtěli zajistit zajistit, aby došlo k plynulému přechodu buď k těm obohaceným systémům, a nebo k jiným typům produkce. Ty nadcházející tři slajdy ten problém, myslím, ilustrují velmi dobře. Tady vidíte, že zeleně máme počet e, nosnic stále ještě e, v klecích v roce 2008. 8, e, ehm, žlutě v stodolách, eh, modře bio a eh, to šedě je z průzkumu DG Agri eh, z členských státech v roce 2008 a vyplývá z toho, že více než 19 milionů nosnic eh, z celkových 325 milionů eh, bylo chováno v obohacených klecích. A teď, když se podíváme na rok 2009, vidíte, že konvenční eh, klecový chov se trošku snížil, že tedy došlo eh, k více eh, přechodům na ty eh, obohacené klece, o což stojíme, také došlo k malému nárůstu biochovů a chovů ve volném výběhu, což je také dobré. Hlavní problém je na dalším slajdu. Toto je naše předpověď na rok 2012. Eh, ta zeleně a bíle šre, eh, šrafovaná oblast, eh, tedy kle, obohacené klece, ten pohyb tam pokračuje, ale znepokojuje nás ten zelený, ta zelená část. Stále ještě bude velké množství nosnic, které nebudou plnit tuto legislativu k prvnímu lednu 2012 a když to vezmeme, že je to z celkového množství nosnic 325 milionů, tak je to vlastně 29 eh, celkového množství nosnic, které tu legislativu nesplní. Jak tedy mohou vypadat možné scénáře pro rok 2012? Komise tvrdí, že je na členských státech provést zákaz klecových chovů a my s tím zcela souhlasíme. Jde o to, že jestli se nemýlíme v číselném odhadu, tak asi 83 milionů vajec denně se bude muset zničit. A nebo když to eh, naformulujeme jinak, eh, evropští spotřebitelé budou mít o 83 milionů vajec denně méně. Protože máme přísnou legislativu, úpravu eh, pro salmonelu, nebo týkající se salmonely, smějí se vejce do EU dovážet pouze ze třech zemí Švýcarsko, Chorvatsko a Norsko jsou tyto země. My Eh, se pohybujeme na trhu, který podléhá zákonům nabídky a poptávky. Je to jednoduché. Pak, když klesne nabídka, ceny půjdou nahoru. A když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, tak produkce vajec v EU bude muset být nahrazena dovozem vajec, eh, které vznikají za eh, špatných podmínek v jiných zemích. A my si nemyslíme, že to přispěje pohodě nosnic, zaměstnanosti Eh, v EU eh, pěstitelům eh, obilovin, zabezpečení potravin ani spotřebitelům. Další možný scénář vypadá tak, že jestliže poskytneme více času na tedy k přechodu na tuto legislativu, když ji tedy členské státy nevinutí, tak bude tedy ta, ty klecové že ty klecové chovy budou pokračovat a to eh, povede ke zkreslování trhu a ocení a omezí to životaschopnost těch, kteří již přešli na eh, lepší chovy a to eh, samozřejmě bude mít i vliv nakonec na biopěstitele, pěstitele, chovatele slepic ve volných chovech a ostatní. To je asi vám všem jasné, jasné i komisi, ti producenti, kteří investovali proto, eh, aby splnili nároky této eh, právní úpravy, těm nesmíme eh, podrážet nohy. Proto navrhujeme přístup, který doufám, že mi dovolíte vám vysvětlit. Pro nás v našem oboru je nejdůležitější to, že se musíme vyhnout masivnímu nedostatku vajec v Evropě a zabránit tak eh, významnému nárůstu cen vajec. Je ale pravdou, že když eh, se podíváme na tuto předpověď jako na přesnou odpověď, ta předpověď, tak eh, víme, že někteří producenti nebudou v Evropě schopni k příslušnému datu opustit klecové chovy. A když se jim poskytne trošku více času, tak si myslíme, že by to nemuselo trvat více než jeden nebo dva snužkové cykly. E, toto opuštění těch klecových e, chovů mohli bychom také e, snížit hustotu chovu na 750 čtverečních centimetrů na, na nosnici a tím myslím také to, že když tedy producent v jednom členském státu dostane příležitost a dostane eh, dostane více času, tak také ale nebude smět vyvážet takto vyrobená vejce do jiného členského státu. Budou se smět prodávat pouze na území toho členského státu, kde pro něj tato eh, drobná výjimka bude platit. Pakliže producenti dostanou tedy tuto úlevu, budou muset Eh, mít přesně vypracované eh, plány, eh, jak upustí od chovu v klecových chovech. Jako příklad může posloužit Německo, které eh, si ten plán opuštění klecových chovů zavedlo již dříve a musíme také zavést přísné pokuty pro ty, kteří tu legislativu plnit nebudou. Půjde také především o prosazení legislativy. Samozřejmě vejce je vejce, je těžké rozlišit jedno vejce od druhého, ať už bylo sneseno kdekoliv. My jsme dlouho debatovali s komisí, že musí existovat nějaká možnost rozpoznat rozdíl mezi vejcem, které bylo sneseno v konvenční kleci a mimo tuto klec. A komise řekla, že jediná eh, vejce, která se legálně by měla dostat na trh od 1 ledna 2012 budou z obohacených klecí a ty ty by měly nést značku čísla 3. Ale pakliže některým těm producentům poskytneme více času, časovou úlevu, tak musíme mít jinou značku, kterou budeme jejich vejce eh, značit, ať už je to číslo 4 nebo jakákoliv jiná značka, ale jde především o to, aby tedy eh, toto, tato vejce se značkovala tam, kde budou snesena. Je nám také jasné, že potravinářské a veterinářské eh, orgány budou od roku 2012 provádět intenzivnější inspekce, aby kontrolovaly plnění této směrnice. A to ale protože eh, té práce budou mít mnoho, může to vést klidně k několika letům prodlevy, než bude možné uložit příslušné sankce. Závěrem dámy a pánové, se domníváme, že nečinnost není možnou variantou. My chceme říci, že jako obor sice jsme měli 12 let na to, abychom tuto směrnici provedli a za normálních okolností to by, by to byla dostatečná doba, ale měla vypr- být vypracována zpráva eh, roku 2005 eh, ze strany Rady ministrů a komise. Ta zpráva nebyla eh, připravena včas, byla připravena o tři roky později a bylo rozhodnuto přesto, že ta směrnice má zůstat v platnosti a že nebudou připuštěny žádné pozměňovací návrhy. My jsme se ale tak dostali do situace, eh, kdy vlastně producenti vlastně eh, nebyli ochotni zainvestovat do těch obohacených klecích předtím, než by bývala vyšla ta zpráva. Takže tím pádem vlastně došlo ke zkrácení té lhuty, kterou producenti dostali na eh, zlepšení těch klecí. My proto chceme poprosit radu, komisi a e, také ctěné poslanci, poslance, aby e, povolili tuto, časovou úlevu abychom měli možnost v Evropské unii zachovat vysoké normy e, pro kvalitu vajec, abychom se vyhnuli dovozům vajec ze třetích zemí. Jistě nepotřebujete, abych vám to připomínal, takže mi promiňte, že to přesto řeknu, že je pravda, že mimo Švýcarska z těch zemí, které jsou našimi ob- hlavními obchodními partnery, co se týče vajec a e, vaječných produktů, žádné, tento, žádné z těchto států e, nemají v aktuální době e, přijatá tak přísná pravidla pro, pro pohodu nosnic, jako máme my, ani pro vaječné produkty a vejce. Také chceme požádat komisi, aby požádali členské státy, aby, přiš, aby Eh, zjistili zvlášť přesné údaje o počtu nosnic chovaných v klecových chovech a v obohacených eh, klecích, abychom měli jasný přehled o tom, jak to v terénu vlastně vypadá. Pane předsedo, dámy a pánové, já mám ještě několik slajdů, ale ty eh, dostanete jako informaci podkladovou offline. Děkuji vám za pozornost. Donc, euh, je remercie monsieur Williams pour Já velice Děkuji, pane Williamsi. Je zde mnoho žádostí o slovo, ale jelikož jste se obracel přímo na komisi, tak si myslím, že by bylo vhodné dát slovo nejprve panu Gabinelimu, aby nám poskytl odpovědi na vaše otázky a takovým způsobem všichni, kteří se budou chtít vyjádřit, budou mít takovou celkovou vizi o daném problému a dále parlament to bude mít poslední slovo. Takže prosím zástupce komise. Děkuji pane předsedo a děkuji také všem členům výboru pro zemědělství za to, že jste se zabývali touto záležitostí. Zaprvé bych chtěl eh, určitou věc eh, aktualizovat. Komise odpovídala na mnoho otázek průmyslu, otázek, které pokládaly také členské státy a také jsme odpovídali nejenom v různých správních výborech, ale také u stále eh, veterinární zprávy. Každý den se údaje eh, mění, aktualizují se a také se zabýváme tématy, které zmínil pan Williams v těchto měsíčních zprávách. Já bych chtěl poděkovat parlamentu za studiu o trhu, o daném odvětví a budoucnosti tohoto odvětví, pokud jde o vejce a kuřecí maso. V srpnu byla předložena zpráva. A já bych se chtěl zmínit o tom, jaký postoj má komise k závěrům z této a doporučením této studie. Pokud jde o doporučení které, která byla předložena. Zaprvé se zde hovoří o nezbytnosti vylepšení eh, uplatňování směrnice. Jak všichni víte, to je velice důležitý úkol pro členské státy, protože členské státy mají zodpovědnost a musí ji tedy uplatnit. Členské státy poskytují komisi údaje o realizovaných kontrolách, inspekcích. Tyto údaje byly poskytovány komisi každoročně, komise je tedy vyžaduje a um, neustále je analyzuje. Veterinární Veterinární služba komise navštívila 20 států do budoucna a především v roce 2011 chce navštívit alespoň 6 států a to vše v souladu s tím, jaké má Evropská komise k dispozici zdroje v oblasti animal welfare, pohody zvířat, které jsou samozřejmě omezeny ve světle eh, poptávky, eh, která roste ve veřejné mínění. Ale zde no, samozřejmě možnosti komise jsou omezené, i pokud jde o e, normy, které byly přijaty v, e, v posledních desetiletích. Je tedy třeba zanalizovat, vyhodnotit, co je třeba dělat do budoucna a proto komise nyní připravuje svoji strategii na ochranu zvířat, která bude přijata v roce 2011 a která vychází z hodnocení za posledních 20 let, kdy jsme uplatňovali naši eh, politiku na ochranu zvířat. A teď pokud jde o konkrétnější doporučení. Eh, zde co se týče dopadu eh, eh, ptačí chřipky na trh a že je nutné chránit spotřebitele, to je významné doporučení, které vyplývá ze zprávy. A zde komise proto, jak víte, v minulosti za finanční, s finanční určitou podporou, která byla vyčleněna na tuto eh, oblast, co se týče transparentnosti na trhu a marketing evropské produkce, tak zde my jsme i mm, se přesvědčili, že je třeba dělat osvětu u spotřebiteli. 1.10. Eh, proběhne v Šarlmaně eh, konference o pohodě zvířat. Eh, více než 120 když máme účastníků registrovaných i parlament bude při zahájení a mm, doufám, že přijmete pozvání a i pan komisař Dali tam bude a my budeme hovořit o budoucích spotřebitelích, o dětech a, a tak dále osvěta je důležitá a komunikace je důležitá. A teď pokud jde o doporučení, eh, které se týká ochrany, eh, pokud jde o dovoz těch levných vajec, vy víte především, že eh, pokud jde o vyjednávání kola z Dauha, a jak víte, jak to tam teď probíhá, teď je, eh, nadešla velice významná fáze mm, vyjednávání o ochraně zvířat, eh, tedy všeho, co je takzvaný non-trade a pokud jde o pohodu zvířat, tak komise v každých bilaterálních vztazích s našimi partnery zdůrazňujeme, že mu musíme stanovovat si vždy prioritu ochranu zvířat, což musí být nezbytný předpoklad pro podpis jakýkoliv veterinárních smluv. To již vedlo ke svým dobrým výsledkům a my tedy budeme pokračovat tímto směrem a komise toto doporučení plně vítá. A ještě máme další dvě doporučení na konci této zprávy uvedená. Jedno doporučení se týká stability právních norem, to znamená, neměli bychom dále měnit směrnici a třeba tam, eh, eh, tam tedy eh, úplně zakazovat třeba ty klece. Víte, že teď bylo odsouhlaseno, že se ty konvenční změní povinně v ty obohacené takže tady musí být předvídatelnost dále. Ano, toto doporučení je dobře akceptováno, to znamená ne, neměnit stávající stav směrnice a pokud je o nějaká případná budoucí opatření, tak je třeba je přijímat na základě analýzy dopadu na společnost, na ekonomiku a nejenom na základě vědeckých poznatků. Takže to lze akceptovat. A poslední doporučení se týká finanční podpory finanční podpory pro výrobce z EU a to v rámci rozvoje venkova. Já eh, mám na starosti pohodu zvířat a já vím, eh, jaké jsou ty požadavky vyplývající z, mm, mm, vyplývající z rozvoje venkova, jak i e, tedy rozvoj venkova má vliv na tuto oblast ochrany zvířat. A, ale málo zemí pouze využívá tyto, tato opatření e, na ochranu zvířat e, v této oblasti rozvoje venkova, i když si to spotřebitel žádá. Tudíž komise bude nadále trvat na tom, aby zde se šířily poznatky, aby instituce, orgány členských států byly informovány o těchto opatřeních a nejenom členské státy, ale i státy, ale i další partneři, subjekty a je e, třeba tedy zde e, podporovat e, tyto aktivity. V některých zemích je to úplně nutné, proto souhlasím s tímto dalším doporučením ze studie. To je názor komise ohledně těch pět doporučení vyplývajících ze studie a jak jsem již řekl, pokud jde o statement o mm, prezentaci pana Williamse, tak zde komise toto velice dobře zná. To jsou údaje, které komise často produkuje sama a to pravidelně, měsíčně díky e, monitoringu, který provádí nad trhem a Samozřejmě chci poděkovat všem za pozornost a jsme vám k dispozici, pokud budete potřebovat další informace. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda, já chci poděkovat panu Gabinelimu a nyní přejdeme k otázkám nebo k expoze. Ne, je poledne a máme zde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 žádostí o slovo. Takže prosím, eh, buďte struční, maximálně dvě minuty, pokud to půjde, eh, poněvadž musíme skončit ve 12.30, aby i tlumočníci mohli dostat volno ti také eh, potřebují si odpočinout a zotavit se. Hned dám slovo panu Kalinovskému. Děkuji bardzo, pane předsedající. Mám dva pytania. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky, které bych chtěl položit zástupci komise. První otázka se týká konkurenceschopnosti naší výroby, konkrétně nákladu na výrobu a nákladu na krmivo které se používá pro drůbež. Zhruba před deseti lety, si asi budete pamatovat, tak se e, zakázala e, živočišná moučka pro výrobu krmiv. Nyní se říká, že použití této živočišné moučky neznamená žádnou hrozbu pro zdraví a pohodu zvířat nebo zdraví lidí. Já vím, že komise se touto situací zabývá. Zároveň víme, že zde existuje dovoz drůbeže ze třetích zemích a v těchto třetích zemích se tato norma nedodržuje. Takže bych se chtěl zeptat, jaké existují iniciativy Evropské unie v tomto smyslu. Dále, jaké jsou předpovědi co si Evropská unie myslí o tom, jak to bude se slepicemi po roce 2015. Některé země již změnily systém klecí a systém vlastně chovu těchto slepic, ale jiné země budou mít s tímto problémy. Takže já se ptám, jestli Zatím máme vyváženou situaci, pokud jde o nabídku a poptávku, ale po roce 2015 tedy budeme nuceni dovážet výrobky ze třetích zemí, kde se tyto normy nedodržují. Takže jak veliké je riziko této situace? Děkuji. Bylo velice eh, jasné, George Lyon a rychle kupředu. Děkuji. Já musím říci, že ta Eh, první reakce komise byla naprosto neuvěřitelná, naprostá samolibost a neochota se vůbec Eh, zamyslet nad eh, fakty toho příspěvku. To je velice znepokojící pro řadu producentů v celé Evropě, kteří investovali miliony euro eh, do zlepšených chovů a otázka tady je, jak tedy zajistit, aby ty investice nebyly podrývány těmi, kteří neplní požadavky směrnice a nebudou schopni od roku 2012 legislativě vyhovět. Jakým způsobem na to komise zareaguje? Zdá se, že vůbec nijak. Já se omlouvám, to opravdu není přijatelné. Myslím, že tento výbor by měl se zastat názorů, které zde přednesli producenti, myslím, že jsou legitimní a je jasné, že 30 eh, produkce vajec je potřeba ještě konvertovat, to nelze provést eh, za eh, jeden den. To vyžaduje obrovské investice, nějakou dobu a Eh, jak vyplývá ze zkušeností producentů ze Skotska, ku příkladu, eh, bývají eh, spojeny obrovské potíže třeba s tím získat stavební povolení na zajištění těch nových chovů. Takže to není nic krátkodobého. Chci tedy požádat komisi, aby tu eh, ten problém vzala naprosto vážně. Chci také tento výbor požádat, aby se postala, postavil za názory, které zde vznesli zástupci evropských pro, producentů, aby ten problém vzala vážně, aby se k němu postavila racionál, postavila racionálně. Myslím, že eh, tady je to racionální a rozumný návrh, kterého bychom se měli zastat. Děkuji, Georgi, velice jasné. Samozřejmě bychom chtěli zde ukázat, jak jsme na to citliví a proto také máme zde na programu. Ale e, já e, k tomu chci říct si toto. Ano, my chceme mít konkrétní odpověď, protože ten problém existuje a existoval a my často jsme zde slyšeli i zástupce sektoru, ale celá řada podniků není připravena na implementaci, ale e, nyní kolega Smith požádal slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že eh, tento výbor se asi dokáže dohodnout nad eh, touto otázkou. Já jsem byl minule trošku agresivní a teď budu trošku smířlivější. I já eh, vlastně jsem vyslechl ten příspěvek producentů a myslím, že ten postoj komise je opravdu poněkud matoucí, protože my společně bychom s komisí měli prosadit ty vyšší nároky eh, na eh, blaho nosnic, které jsme přijali v té legislativě. Eh, komise má řadu nástrojů a i přesto se zdá, že zcela váha s tím je využít. Já si tento výbor, tento výbor vás podpoří komise, když budete chtít zavést Eh, zákaz prodeje eh, vajec do jiného státu v rámci společenství a také eh, zavést sankce. A ta odezva, která zde zazněla, vůbec neodpověděla na otázky, které zde padly. Vůbec nic jste neřekl na to, že 83 milionů vajec za den vlastně bude potřeba zničit, že budou ilegální. Jak na to zareagujete, až budeme mít konferenci v Bruselu v Šarlmani o standardech blaha zvířat? Eh, obecná slova ten problém nevyřeší, takže se bude potřeba uchylit nějakým činům. Já vůbec nechápu, proč se komise k tomuto eh, bodu nechce vyjádřit, když máme rozumnou, eh, rozumný, proporcionální, vypracovaný návrh na řešení toho problému. Mně se ten návrh zamlouval, když nemůžeme zničit 83 milionů vajec za den a to je zcela nemyslitelné, to udělat nemůžeme, budeme muset nalézt nějaký jiný důvod, Eh, jakým způsobem taková vejce, která budou vlastně mimo zákon postavena, jak je budeme označovat. A eh, musíme také nějakým způsobem eh, sankcionovat ti, kteří odmítají plnit ty standardy blá zvířat, které chceme my a chce komise. My jsme, my jsme parlament, my jsme demokraticky zvolený parlament, naši spotřebitelé chtějí zavést tyto normy, vy je chcete zavést všichni jsme se na tom dohodli, tak opravdu nechápu, proč společně s námi se nechcete zapojit do toho, aby se zajistilo, že ty normy budou dodržovány. Děkuji, Erans Garcia má slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že... Ano, děkuji, pane předsedo. Je pravda, když jsme zvyšovali požadavky na evropské výrobce, tak nikdo nevěděl, že následně Evropa bude procházet velmi těžkým obdobím finanční a hospodářské krize. Také jsme přesně nevěděli, jakým způsobem ceny obilovin ovlivní výrobu. Já chápu, že zde existuje mnoho příčin, které oddalují proces změny těchto klecí a že zdroje jsou také menší, ale je důležité, abychom se zamysleli nad tím, jestli umožníme dovoz eh, vajec z klecí, které budou ještě v horších podmínkách, než které chceme vytvořit, nebo abychom přizpůsobili své klece. Je důležité, abychom podpořili evropské eh, podnikatele, aby měli vhodné podmínky a dodržovali právní normy. Já si myslím, že bychom neměli tedy dovážet vejce, které budou eh, vznikat v horších podmínkách, než které máme v Evropě. Děkuji. Kolegyně Delan. To je ironické, že máme teď jenom dvě minuty, když konečně máme co eh, říci a komise tady eh, byla na 15 minut. No já jsem si jistá, že určitě většina z nás a z výboru Envy považují tuto legislativu za otázku důvěryhodnosti EU. My e, přijímáme legislativu, pak to trvá deset let, než se implementuje a teď komise tedy se chová tak laxně, jak se chová a vlastně my penalizujeme ty, kteří investovali do implementace legislativy a zvýhodňujeme ty, kteří vyčkávali, nedělali nic a to bude kontraproduktivní. Naposledy jsem požádala o tři odpovědi, jednoduché tři otázky na komisi. První otázka byla, co uděláme to znamená, mm, to znamená že, e, to, mm, že podáte žalobu před soud a bude to trvat pět let a to vůbec nebude mít dopad na trh, anebo třeba zakážete e, ty vejce z, inkra, z intrakomunitárního obchodu, na, e, tedy na trhu komunitárním, které nebudou respektovat legislativu. A teď, jak to bude s těmi standardy nízkými a vysokými spotřebiteli, které se potom používají na světovém trhu? A třetí otázka, na kterou jste také neodpověděli, odpověděli. To znamená, nemůžeme použít novou zemědělskou politiku, abychom podpořili ty producenty, kteří respektují standardy, normy a ty vysoké evropské normy. To je velice jednoduché. Pokud Evropská komise se domnívá, že ne, <laughs> If they think they can make you laugh. Že se nám může vysmívat. here the first time. Takže vlastně já. Eh, eh, a když nás tedy může očůrat, tak bych řekla dokonce, eh, tak poprvé přišli, předtím přišli, nebyli připraveni, teď přišli a teď se z nás dělají snad srandu a neodpovídají na naše otázky. No to je úplně jednoduché, ty naše otázky. A já spolu s kolegy z výboru Envy my jsme, eh, my na, na plénu vzneseme interpelaci na komisi a bude to tedy potom na úrovni Evropské komise, aby komise ukázala veřejnosti, že v podstatě eh, nedělá práci, kterou by měla. Není tím lídrem. A poslední poznámka. Já už mám dost těch řečí o tom, že eh, Dublinský veterinární úřad má omezené prostředky a že kvůli tomu nemáme žádnou evropskou kontrolu. Ne. Před pár lety, jakožto členka rozpočtového výboru, jsem navrhla zvýšit prostředky pro eh, ten veterinární úřad a rada byla proti tomu. A to jsem očekávala, ano, protože vždycky tak chce šetřit peníze, ale že Evropská komise taky řekla, ne, děkujem za ty peníze, děkujem, nechcem. No to ukazuje, eh, že moje otázka je oprávněná, to znamená skutečně eh, na sebe vezmete tu odpovědnost, kterou máte a já mm, mm, tedy mm, po té diskuzi, která se vedla tedy v rozpočtovém výboru, tak mám teď vážné pochybnosti o eh, Evropské komisi. Opravdu už se nám nevysmívejte. Grazie, onorevole Delange. Děkuji, paní Delange. Ano, s tím můžeme souhlasit. McGuinness, paní McGuinness a potom eh, kolega Doc. Um, My tady eh, doslova kráčíme na skořápkách. Je to opravdu šlamastika. Ale já souhlasím s tím, co řekli kolegové o komisi. Komise vůbec nezodpověděla na ty otázky a kvalita prezentace evropských producentů vajec vyžaduje, abychom ty odpovědi eh, dostali, aby komise přišla s návrhem řešení. Já jsem s vámi právě telefonovala, jak eh, kolegové vědí, a my jsme se dohodli, že vlastně v Evropské unii od roku 2012 bude 100 milionů eh, ilegálních nosnic, pokud se nestane zázrak, takže je před námi obrovský problém. Samozřejmě může dojít k nedostatku vajec, ale myslím, že já bych byla nervóznější z toho, jak my jako Eh, tedy poslanci si můžeme eh, dovolit navrhnout, že se budou eh, od 1. ledna 2012 každý den vyhazovat přes 80 milionů vajec. A přesto ale jsme zavedli normy na blaho nosnic. Někteří producenti na to kývli, investovali, jiní ne, z řady důvodů. A my jako zákonodárci a komise také musíme teď tu situaci řešit. My jsme neslyšeli odpověď na ty eh, návrhy, které zde zazněly a ty odpovědi musíme dostat. Já jsem také znepokojena tím, a je to tak alespoň ve Spojeném království, když komise hovoří o konverzi stávajících um, chovných eh, klecí. Eh, skutečností je, že řada producentů musí ehm, vlastně postavit nové chovy a oni tedy provozují ty staré chovy a zároveň musí stavět nové. To nám způsobí obrovský problém na trhu a dojde ke kolapsu trhu s, vejci v Evropě, jestli se ta situace nějak nevyřeší. Takže já podporuji tu prezentaci, že to představuje obrovskou, opravdu reálný problém pro producenty i potenciálně pro Eh, spotřebitele a musíme tu otázku nastolit na plenárním zasedání, aby, aby jasně zazněla, aby komise brala naše návrhy vážně. Podporuji to, co řekli kolegové. Děkuji. Děkuji. A mm, kolegyně Doc, potom kolega Aňo. Um, only... Já mohu říci jen to, že eh, chci se připojit nejenom eh, tedy k názorům i k tónu, který kolegové použili, ale komise by si měla uvědomit, eh, že jsme se skutečně eh, zlobíme, že eh, komise se staví hluše, když klademe tyto otázky. My nejsme jenom poslanci, my jsme také lidé, kteří zastupují opravdové producenty a lidi Eh, v našich volebních okrscích. My se do našich zemí musíme vracet, my s těmi lidmi musíme hovořit, my musíme vysvětlovat, co děláme a doposud jim můžeme říci jenom to, že komise strká hlavu do písku a snaží se předstírat, že ten problém neexistuje a že se s námi o tom odmítá bavit. Na posledním zasedání našeho výboru jsem položila řadu otázek, podobně jako další kolegové, žádné odpovědi se mi také nedostalo. A já ty otázky teď znovu položím a byla bych velice ráda, kdyby se nám dostalo dostalo opravdových odpovědí na tyto otázky. Co tedy komise udělá, 1. ledna 2012, až se dostaneme do situace, kdy taková spousta vajec, která se vyrobí v Evropě, bude vlastně muset být postavena mimo zákon. Eh, zavedeme systém kontrol a dalších kontrol a dalších kontrol a možná o tři roky později eh, bude eh, učiněna nějaká, tedy bude podána nějaká žaloba nebo něco takového, protože samozřejmě eh, ti producenti, kteří splnili nároky té směrnice, budou mít konkurenční nevýhodu. Komise nemůže dále strkat hlavu do písku a eh, tvrdit, že jí nejde vůbec o tu konkurenční výhodu či nevýhodu, že jí jde jenom o blaho eh, zvířat protože mají-li zvířata žít slušně, znamená to, že producenti musí investovat a ti, kteří investovali, budou mít konkurenční nevýhodu a to je velice závažné. Zamyslí se také komise nad eventuálním intrakomunitárním zákazem vajec, která byla snesena v klecových chovech. A jaké ujištění nám komise poskytne, že se e, celá ta věc ještě nebude dále v budoucnu měnit? Eh, co se týče obohacených klecí, to jsou obrovské investice ze strany producentů. A ti konkurenci, mus, eh, ti producenti musí tedy mít ujištění, že ta investice se vrátí, že nebudou přijata zase nová pravidla, která je, bude, která je budou nutit k novým změnám. Ano, eh, je Mm, třeba dát ještě slovo znovu komisi, eh, tak prosím, mám tady ještě několik zapsaných, tak prosím, velice stručně, ta situace je úplně jasná a určitě si musíme vyslechnout ještě komisi. Aňo. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem čekal na tuto debatu už dlouhou dobu a já jako eh, Tento, tento, tento, tento výbor má 45 členů a jestliže ale ten návrh nepodpoří 23 lidí, tak ten návrh neuspěje. Ve Spojeném království už se našlo řešení vzhledem k preferenci uh, Eh, spotřebitelů eh, dochází ve Spojeném království k přechodu na eh, volné chovy. A to tedy obor celý začal zvládal velmi dobře do té doby, než Evropská unie eh, přišla s novou legislativou. Ano, dali na to spoustu času, ale to, že se to děje až na poslední chvíli, vyplývá ze dvou faktorů. Za prvé, eh, ten eh, obor čekal na to, jestli náhodou nedojde k další změně, změně na, jako v reakci na mocný tlak lobby. A nikdo se nechce dostat do situace, kdyby vlastně zbytečně zainvestoval nějaké peníze. Ve Spojeném království bylo vynaloženo 500 milionů euro, tedy naši producenti ze svých vlastních peněz, aby přešli na lepší chovy. Ta, ten, um, ta umělá lhůta vytvořila takovou situaci, že ti, kteří vlastně Eh, zainvestovali eh, do těch lepších chovů. Mimo to ještě také eh, tedy produkují vejce v těch klecových chovech, protože mohou a je to levnější. A v některých případech až 600 tisíc euro za producenta vlastně muselo být zainvestováno a máme teď ve Velké Británii obrovský nadbytek těch biovajec z volných chovů. A Evropská unie toto musí nějakým způsobem dotáhnout. Uvědomte si, že je to obrov, obrovský problém. Je potřeba zavést povinné označení eh, těch vajec. My musíme vědět, která vejce byla snesena v klecových chovech a musí být zaveden úplný zákaz intrakomunitárního obchodu. Není možné, aby se vejce z klecových chovů vyvážela ze země do země a eh, není možné z, evropské, eh, z evropského hlediska omlouvat ty producenty, kteří nepřešli Eh, na ty lepší chovy. Eh, Británie je čistým přispěvatelem a britští daňoví poplatníci to všechno, eh, to všechno platí. Děkuji. James Nicholson. James Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný, protože bych si chtěl vyslechnout komisi, co nám asi spíš neřekne, ale já bych chtěl dát jim příležitost, aby se mohli vyjádřit. Já již jsem tady 20 let a já už jsem tohleto všechno slyšel a tohleto, to, co jsem slyšel, to je nejhorší, co jsem kdy slyšel, takže já to říkám úřikovi, úředníkovi, tedy kdyby on byl můj zaměstnanec, tak by asi po práci přišel. A já, eh, takže, eh, takže já, eh, mně se nelíbí, jak s námi komise zachází. A pokud bychom to akceptovali, no tak si to zasloužíme. Máme, co jsme chtěli. A takže já, pane předsedo, mám takový návrh. Pane předsedo, vy byste to téma měl dát na schůzi koordinátorů a my bychom měli hovořit i s kolegy z Envy a měli bychom tu věc eh, popohnat dál, protože tady to nemůže takto skončit. Eh, úředník komise tedy nemůže eh, opět hovořit stejně a on takhle to nejde, tak to nemůže skončit. To je věc moc vážná pro mnoho lidí a je třeba, aby to někam vedlo. Děkuji, Jamesy. Určitě paní Paulson a Jag ska vara ytterligt kort. Det har gått nu mer än tio år sedan detta beslutet tog. Uplynulo deset let od té doby, co bylo toto rozhodnutí učiněno. My nemůžeme podrývat autoritu právního aktu tím, že řekneme, že ten právní akt z čista jasna neplatí. Prosím, vzpomeňte si, že více než 70 producentů vajec v Evropské unii splnilo své povinnosti, neslo ty eh, náklady a udělali to, co od nich eh, tedy zákon vyžaduje. A my nemůžeme těchto 70 producentů vajec podrazit. Praktickým řešením by bylo říci, že je absolutně zakázáno odebírat vejce od e, producentů, kteří ještě používají konvenční klecové e, chovy, že je nesmějí prodávat mimo svůj region nebo mimo svou zemi. Ale je potřeba říci, že tato vejce musí být zcela jasně červeně označena. Děkuji, pane předsedající, z těch e, mnoha bodů jsou dva důležité a musíme ček dostat od komise jasnou odpověď. Za prvé, asi e, vlastně v třetině vlastně eh, ze třetiny budeme eh, od určitého roku dostávat vejce z ilegálních chovů. A není možné, aby tato vejce byla značena stejně jako ta eh, legální proto je potřeba zavést jinou klasifikaci. Není potřeba nějakým způsobem ta věce diskriminovat červenými razítky, ale musíme tedy nastavit jasné postupy. To je jedna věc a to je realizovatelné i bez větších nákladů a myslím, že to také umožní určitou ochranu zvenčí. A za druhé provádění té e, směrnice je potřeba samozřejmě lépe kontrolovat. Víme i, z jiných eh, oblastí, nejenom z oblasti finanční, že samozřejmě eh, jenom hlášení ze strany členských států nikam nevede. Když členský stát podá jenom hlášení, že se to dostane do e, statistik, tak vlastně nedostaneme ty správné e, informace. Ve finančním e, oblasti jsme se dostali do směšné pozice, kdy vlastně bylo něco akceptováno, ale neskontrolováno. Takže chci ujištění od komise, že skutečně v ten rok bude kontrolovat, že došlo k nějakému pokroku. Dobře, takže uzavřeme panem, s panem Dorfmanem a potom nedáme slovo Eh, komisi. Jenom rychle je důležité, že tuto debatu dnes vedeme, i když náš komisař včera řekl, že to vlastně nebude spadat do jeho působnosti, ale do působnosti jeho kolegy Delíra, ale jde také o zemědělství a lze to říci i tak, že nejde jenom o blaho eh, nosnic, ale i také o příjmy rolnických rodin a politicky tedy to spadá tím pádem do působnosti komisaře pro zemědělce eh, bez ohledu na to, jak se vede slepicím. Po eh, Samozřejmě je nutné eh, chránit eh, ty producenty, kteří ty investice učinili a musíme si dát pozor, aby tedy eh, vlastně ten trh ty vlastně producenty začal podtrhávat po roce 2012. To je velice důležité. Mám dvě konkrétní otázky na komisi. Do jaké míry tedy víme, že po přechodu na ty větší klece nejsou ještě používány ty staré eh, klece, že tedy skutečně byly zničeny. A potom dále máme také informace o tom, že tedy jsou my víme, že sice máme nové klece, ale ty staré klece eh, byly vyvezeny za hranice Evropské unie a v třetích zemích se tam v nich vesele snáší vejce dál. Eh, děkuji, pane Dorfmane, děkuji všem. Samozřejmě to je agenda která je v kompetenci komisaře Johna Daliho, samozřejmě, ale má to dopady i na zemědělství, nejenom na animal welfare, pohodu zvířat, ale proto musíme zajistit, že tento problém bude řešen a vyřešen. A zástupce komise, pan Gavinelli. Ehm, eh, Děkuji. Já chci poděkovat eh, výboru Agri za tuto rozpravu a za příležitost si zde tak naživo vyslechnout eh, Ehm, vlastně to, co již eh, bylo dáno i na papír jako otázky. Chci to říci jasně. I když eh, mám k dispozici pouze pár minut, tak k tomu bych řekl, že komise eh, bude ráda pokračovat v diskuzi na nejrůznějších úrovních a nadále bude sledovat pečlivě vývoj situace. A, takže hm, pokud jde o ta legální vejce a jejich prodej. To je jasně stanoveno v evropských předpisech a to znamená, že všechna ta vejce, která se budou produkovat z těch klecí, která nerespektují směrnici a její požadavky, tak budou nelegální. A mm, komise má tedy nástroj k tomu, aby členské státy aplikovaly, uplatňovaly eh, legislativu a to je, může, může zahájit řízení pro neplnění povinnosti, které končí tedy žalobou pro neplnění a zde mm, jde mm, a mm, jde tedy o e, samozřejmě postup, který je jak politického charakteru, tak i toho odborného. Takže zde členské státy eh, budou mít k dispozici veškeré informace, aby eh, věděli, jak mají reagovat na tyto požadavky, ale ty členské státy, které nebudou mít eh, toto, je, jsou čtyři, Německo, Rumunsko, Litva a mm, Rumunsko. Tak ty bohužel nesplnili ty požadavky a nedali informace o tom, které jsou ty příslušné orgány, které tam budou eh, mít na starosti eh, přechod na nový systém. A bez těchto odpovědí, bez těchto informací, tak je těžké provádět nějaký enforcement a i eh, stálý výbor pro veterinární péči také Eh, také vyžaduje informace o členských států a členské státy jsou povinny každý rok předávat informace eh, o stavu chovu, kolik slepic je v kterých chovech, ale ty informace zatím nemáme od všech členských státech. Nyní eh, bylo zahájeno tedy řízení z titulu neplnění povinností a je to transparentní řízení a konkrétně některé státy ještě neuznaly tu povinnost, že vůbec by měly aplikovat tyto normy. A když pan poslanec hovoří, že je mm, to ta implementace implementace těžká a tak se podívejme na těch deset let, jak to bylo s právní úpravou pohody zvířat. Je to právní úprava, která eh, ale nám dala málo kontrolních nástrojů na komunitární úrovni a tudíž, eh, ale ty kontroly to je klíčové právě, to i vyplývá z těch našich hodnocení, která proví, hm, provádíme, když hodnotíme aplikaci politik eh, na hm, ochranu zvířat systém, tržní systém a co si trh žádá, je, eh, je přechod na ty alternativní systémy, které eh, budou v souladu s kritérií jakosti a standardem ochrany zvířat. A nyní údaje, které dostáváme, ty jsou, to jsou jasné údaje, ty dostáváme jednak na DG eh, zdravotnictví, na DG zemědělství a Eh, to jsou údaje, které také eh, potom budou podkladem pro revizi našich politik. Eh, byla to užitečná diskuze a já vám děkuji, že jste mě pozvali, že jsem s vámi mohl diskutovat o, a že jsem mohl zareagovat tedy na tato vyjádření parlamentu, hm, která reflektují názory občanů. Děkujeme zástupci komise a hm, Eh, to, co řekl doktor Kabinelli. On má pravdu v tom, že je třeba, abychom pokračovali v těch našich kontaktech a vzájemně poznávali eh, naše názory, protože nemůžeme zůstat na místě a nedělat nic. Ne. Eh, my musíme pokračovat a budeme pokračovat jak na úrovni výboru Agri, tak i vůbec v plénu parlamentu a případně zvážíme i možnost interpelací. Josebové chtěl slovo. Ano, já bych chtěl využít přítomnosti pana Gavineliho, který zastupuje zde pana Daliho vlastně, eh, jakožto eh, zástupce Komise pro zdraví a spotřebitele, tak bych chtěl mm, vás informovat, že dnes dopoledne jsem měl tiskovku, kde jsem kritizoval nefunkčnost EFSI agentury EFSA, kde jsem i kritizoval to, že předseda agentury EFSA zastupuje eh, zemědělsko-průmyslové lobby na mezinárodní úrovni a že podváděl Eh, eh, v té zprávě, eh, když on hovoří, jaké jsou ty jeho vztahy konfliktu zájmu s různými průmyslovými podniky. On podváděl, protože v březnu předal tuto zprávu o konfliktu zájmu a dnes dopoledne na té tiskovce EFSA e, změnila prohlášení, je to paní Banaty, a to prohlášení bylo změněno včera v 18 hodin, narychlo, a to je vážná situace. Vlastně zde komise kryje zájmy, které jsou neakceptovatelné. Takže já vás žádám, abyste panu Danimu předal tuto informaci. Já jsem ho o tom informovali 14. července a já jsem čekal na demisi, že bude následovat a nedošlo k demisi paní předsedkyně EFSA, takže proto dnes jsem tuto informaci zveřejnil. Děkuji. Pan předseda, samozřejmě tato informace bude předána hm, jako názor pana Jose Bové. A ještě něco. Dostali jste harmonogram na rok 2011. Ano, máte ho. Uvidíme se ve tři, dobře.